Beratungen wieder auf. Takže opět začneme jednat. Všechny vás srdečně vítám na našem odpolední zasedání a zejména vítám generální ředitele panu Plevu, to je zemědělství, pana Rueteho, to se je, to je migrace, pana Mašáda, to jsou námořní zážitosti a rybolov, paní Suka, lidské zdroje a pana Manservisiho z generálního ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj. Není tady, ale dostaví se, ne? A postupuje racionálně. No, to raději necháme. Srdečně vás vítám, eh, jsme velice rádi, že jste se dostavili mezi nás. Náš zpravodaj je Joachim Celer. Takže kdo z vás eh, si přeje se jako první ujmout slova? Kdo chce být první? Pan Pleva? spravuje největší portfolio, takže prosím. Would you, would you like to, to make some introductory remarks? If not, uh, we will start. Chcete přednes něco na úvod? Pokud ne, tak můžeme hned začít eh, s kolem otázek a odpovědí. Já se velice rád stručně vyjádřím v úvodu. Takže především vám děkuji za příležitost stručně prezentovat naši zprávu o činnosti. A podle mého názoru e, výroční zpráva o činnosti za rok 2015 obráží vlastně skutečnou situaci společné zemědělské politiky a také DG Agri pokud jde o transparentnost, přesnost a také objektivitu e, reforma společné zemědělské politiky je zavedena. Zavedena nové přímé platby byly zahájeny na eh, jaře 2015. Odpovídající komunikace o těchto platbách pak budou mé výroční zprávě za rok 2016. Všechny eh, programy eh, byly v roce 2015 schváleny a nyní jsou prováděny členskými státy. Padající eh, ceny mléka působí eh, velké problémy pro ehm, evropské mlékaře a to vyžaduje ehm, odpověď. To také učinila komise tím, že uvolnila 500 milionů eur na podporu eh, farmářů v září 2015. Vzhledem k podpoře všech trhů a odvětví trhu jsme vyčlenili 1,5 miliard eur na řešení eh, tržní eh, krize. Společná zemědělská politika je eh, relevantní pro ochranu našich farmářů a jejich budoucnosti na údržbu venkova, na zajištění bezpečných pracovních míst, aby pracovníci mohli zůstat ve svých bydlištích. Také bojujeme mm, proti klimatickým změnám a mm, chráníme životní prostředí. Generální ředitelství Agri vykazuje chybovost 2,02 u přímých pladeb, což představuje 78 eh, veškerých eh, výdajů. Chybovost představuje 1,75 Samozřejmě stále ještě eh, musíme zlepšovat eh, eh, chybovost, respektive ji redukovat, byť eh, již klesá, ale stále ještě poměrně vysoká. Tato čísla ukazují, že výdaje společné zemědělské politiky jsou řízeny podle eh, finančního nařízení a finančních pravidel, že slabiny jsou identifikovány a napravovány eh, mm, opravné akce prováděny členskými státy a kontrolovány komisí také skýtají odpovídající výsledky. Děkuji vám. Já se musím tady autovat jako fanoušek, fan, že jsem fanouškem výroční zprávy, vždy si ji ráda pročítám. Takže nyní bude mít slovo paní Suka. Dobrá, můžeme to vzít jako ping-pong, takže nejdřív Joachim, zpravodaj, prosím. Děkuji. Děkuji také tedy panu Plevovi za jeho slova. Rok 2015 byl velmi speciálním rokem. Přímé platby již probíhaly v aktuálním okamžiku, zatímco platby za provádění projektů druhého pilíře, podobně jako u kohezní politiky, se odvíjely ještě na základě projektů minulého podpůrného, tedy programovacího období. I když tedy cíl společné zemědělské politiky je zajistit příjmovou situaci zemědělců a ne, nepracovat tolik s mechanismy na podporu cen. Ale právě v roce 2015 jsme zjistili, že pomocí zahraničně politických opatření, jako například sankce vůči Rusku a pak e, ta reakce ze strany Ruska na tyto sankce, a zákaz dovozu zejména tedy zemědělských produktů do Ruska, toto vše vedlo k situaci, kdy jsme skutečně měli cenovou krizi, zejména v odvětví mléka, tedy mléko a mlečné produkty. Dále se to týkalo vepřového masa. I zde pak eh, se zasáhlo tedy. A otázka je, kolik zemědělců v roce 2015 ztratila pracovní místa právě v důsledku krize mléka a vepřového masa. Ví, pan, nebo je pan generální ředitel toho názoru, že společná zemědělská politika, která, jak jsem říká, ne, ne, nemá sloužit v první řadě eh, podpořit cen, máte pocit, že tedy ta společná zemědělská politika zajišťuje adekvátní příjem pro zemědělce, což je její hlavní cíl. 2015 to byl první rok plného provádění reformy SZP eh, tam, do to tedy patří vyplácení greeningu, do jaké míry se eh, zapracovali do míry chybovosti právě chyby v oblasti greeningu. A co dělá generální ředitelství Agri, nebo udělalo, proto aby zabránilo tak tomu, tomu takzvanému gold platingu, že si členské státy vybírají ty rozinky, pouze to, co se jim chce, nebo komplikují věci. V roce 2015 se míra zaměstnanosti v zemědělství eh, vylepšila na 63%, i když celkově zemědělství v rámci celkové zaměstnanosti má velice malý podíl. Odkud, eh, nebo máte pocit, že to navýšení zaměstnanosti skutečně souvisí s naší eh, společnou zemědělskou politikou, nebo to může být důsledek politiku koheze nebo nějakých úplně jiných národních či regionálních opatření? A Tolik je, toť e, je zatím z mé strany vše. Měl bych i další otázky, ale nechceme tady probrat pouze zemědělství. Předsedkyně, děkuji, prosím. E, a nyní poprosím pana ředitel, generální ředitel Plevu. Děkuji vám za tyto otázky. Za prvé, pokud jde o ztrátu pracovních míst, v roce 2015 v důsledku krize. Chci říct, že společná zemědělská politika poskytla také mnoho příležitostí a nástrojů, které napomohly farmářům řešit krizovou situaci. Za prvé jsme vynaložili mnoho úsilí, a to úspěšně, abychom nalezli eh, nové trhy po eh, ruských sankcích, zejména pro eh, masné výrobky a mléko. A to bylo úspěšné, protože vývozy v roce 2015 všech zemědělských produktů byly vyšší, dokonce než v roce 2014, a to navzdory krize, eh, navzdory krizi. Takže tady byla zachována možnost eh, zachovat eh, úroveň cen prostřednictvím té bezpečnostní sítě a intervencí na mléčném trhu situace se začala zlepšovat, zejména během letošního roku. Nemáme statistiku o tom, kolik farmářů se rozhodlo Eh, opustit svou činnost, ale jestli se podíváme na povahu eh, farmářství, tak eh, zjistíme, že jestliže se objeví potíže v jednom sektoru, tak farmáři se často zaměří na jiný typ nebo jiné odvětví zemědělské činnosti, tedy takové, která má na trhu větší šanci. Tím chci říci, že farmáři jsou poměrně pružní, um, pokud jde o reakci na situaci uh, na trhu. A také chci říci, že farmáři dostávají značnou část svých příjmů skrze přímé platby. Přímé platby byly vyplaceny včas v průběhu představují 40 až 45 příjmu farmářů. Takže toto již znamená určitou stabilizaci pro farmáře prostřednictvím společné zemědělské politiky. A pak existují i jiné stabilizační nástroje příjmu farmářů, které se týkají i rozvoje venkova a některé regiony těchto možností využívají všechny tyto akce a opatření, která jsme přijali, nyní přinášejí plody, například v mléčném sektoru. U mléčných výrobků se ceny zvedají, například u másla, síru a sušeného mléka a také pozitivní eh, trend vidíme i u cen za eh, mléko vykoupené od farmářů. Takže určitě té pozitivní eh, posuny eh, se už rýsují, ale chci říci, že eh, skutečně společná zemědělská politika intervenovala na podporu trhu. Více než 500 milionů eh, eur eh, jsme vynaložili eh, na tuto situaci. Pokud jde o greening, tak první hodnotící zpráva o greeningu je očekávána. Greening je implementován ve všech členských zemích. Více než 72% zemědělské plochy je pokryto environmentálními praktikami a e, takzvaným e, zazeleněním u takzvaných ekologických e, cílových oblastí bylo nařízeno, aby farmáři vyčlenili na tento účel 5 území a naše údaje ukazují, že v průměru je to až 9 takže více než se očekávalo. Dopady greeningu který byl zaveden v roce 2015, to znamená eh, výroční hodnotící zprávě nebo či, eh, zprávě o činnosti za rok 2015 ještě není možnost tento dopad eh, vyhodnotit, ale my situaci monitorujeme a jakmile objevíme slabiny, tak je identifikujeme a Žádáme členské státy o přípravu akčních plánů, o jejich eh, provádění a monitorování. Takže situace je i v tomto ohledu, v ohledu tedy greeningu, pod kontrolou. Pokud jde o zjednodušení, mám za to, že je důležité zmínit, že komisař již přijal řadu opatření s cílem zjednodušit politiku podle svého úvodního prohlášení ve všech pilířích, prvním, druhém, v tržních opatřením, opatřeních. Tady chceme snížit počet aktů v přenesené pravomoci z 200 na 40, abychom také usnadnili život příjemců. Pokud jde o greening, tak tam jsme už o jeden balíček snížili pravidla tím, že vydáváme také pokyny a pomáháme farmářům implementovat tato opatření. A v současné době se radíme o aktu v přenesené pravomoci, který by měl zajistit 15 různých prvků e, pro zjednodušení greeningu a sice právě skrze akt v přenesené pravomoci. E, některá pravidla jsou také výsledkem požadavek členských států farmářů samotných. Využíváme eh, také možnost takzvaného nařízení Omnibus, abychom šli ještě dále a pragmaticky zjednodušili určité prvky společné zemědělské politiky na základě změn základního aktu. To znamená, že zjednodušení je prioritou stávající komise a skutečně tady plníme naše záměry. Děkuji. Na seznamu je kolega Liberacký, prosím, levé křídlo. Děkuji bardzo, paní przewodnicząca. Předkyně. Budu hovořit polsky. Pan Pleva víme, výborně rozumí polsky, takže já s ním budu takto komunikovat napřímo. Děkuji mnohokrát, pane generální řediteli, za vaše informace. Náš zpravodaj, pan Celer, již nadnesl ty nejdůležitější otázky a proto je nebudu opakovat. Vždy reagujeme alergicky na tu míru chybovosti v zemědělství. Pane generální řediteli, rok 2015 byl druhým rokem nového programového období novým rokem finanční perspektivy, kde máme jinou rovnováhu mezi přímými platbami a druhým pilířem, zejména e, v případě těch takzvaných nových členských zemí, které přistoupily k Evropské unii v roce 2004. Ptám se, do jaké míry máte pocit, že ty nové poměry, které byly vytvořeny, plní očekávání, zejména s ohledem na přímé platby? Druhá otázka. Máte nějaké odhady toho, do jaké míry druhý pilíř SZP změnil zemědělskou strukturu v uživatelských zemích, k jakým efektům to vedlo, co se týče pracovních míst v zemědělství. Je má informace správná, že ten počet pracovních míst se zmenšil díky mechanizaci zemědělství a dalším faktorům. Je tomu tak, že vznikla nějaká jiná nové pracovní místa v rámci služeb v zemědělství. Co tím mám na mysli? Nemůžete to aby zemědělci obdělávali půdu, tak přešli, přešla jejich práce, vznikla pracovní místa v oblasti služeb, které jsou spojeny s zemědělstvím. My bychom rádi, aby docházelo i nadále k vytváření nových pracovních míst v tomto sektoru a dále. Cenová krize. Hm, provádí komise nějakou diferenciaci, co se týče nákupních cen, zejména u sezónních výrobků, jako je ovoce a zelenina? Mám totiž dojem, že bychom to skutečně měli rozlišovat v různých regionech. A další dotaz. V Polsku došlo ke spoštění vyplácení přímých plateb eh, zemědělců. Ví Evropská komise, ví generální ředitelství Agri, proč došlo k tomuto spoždění ve vyplácení plateb? Neboť v Polsku to vytvořilo takovou atmosféru, jakože že prostě Evropská komise neplní své závazky. Děkuji. Prosím. Děkuji za tu řadu otázek. Na začátku bych se chtěl vrátit k otázce, která byla zmíněna panem zpravodajem a také souvisí s touto oblastí změnou panem Liberackým. Myslím, že je tu značný rozdíl mezi naplňováním SZP a regionální politikou. V našem případě jsme začali poskytovat podporu zemědělcům v, v programech rozvoje venkova od začátku. A všechny programy rozvoje venkova byly schváleny v roce 2015 a začali jsme v reálných pojmech vyplácet eh, finanční prostředky na programy rozvoje venkova. Existují opatření v těchto programech, které jsou víceleté, například eh, jsou napojeny na akce v oblasti životního prostředí a musí pokračovat. V našem případě jsme tedy až dosud jsme skutečně vyčerpali na programy rozvoje venkova 11,6 miliard euro z rozpočtu, který byl na úrovni závazku předpokládán pro 2014-2015 4,2. Takže je tu vlastně ta kontinuita pro programy rozvoje venkova. Nyní pokud jde o strukturální změny a změnu poměru mezi přímými platbami a rozvojem venkova. Eh, chci zdůraznit, že nová politika dává členským státům určitou míru pružnosti přesunout prostředky z druhého do prvního pilíře nebo z prvního do druhého pilíře. A řada členských států se rozhodla převést prostředky z prvního do druhého pilíře. Není to případ Polska, které využilo veškerou flexibilitu a 15 přímých plade převedlo do prvního pilíře. Ale pokud si vezmete obecná čísla, celkově za to více prostředků bylo přesunuto z prvního do druhého pilíře, což je pozitivní, protože prostředky z druhého pilíře jdou hlavně na modernizaci a opatření v oblasti životního prostředí. Je příliš brzy na to říci, jaký dopad e, změna poměru v přímých platbách bude mít a jaký to má dopad na zemědělce. Budeme schopni poskytnout mnohem podrobnější informace na základě eh, společného systému monitoringu a evaluace, který vznikl pro tuto politiku. A zprávy o těchto otázkách a analýzy budou poskytovány v roce 2017-2018 a budou pokrývat různé oblasti politiky. Co se týče pracovních míst, tak odkazujeme na zaměstnanost ve vesnických oblastech. A máme výroční zprávu o činnosti a tam máme klíčové ukazatele pro politické rozhodování. A souhlasím s vámi, že uchování pracovních míst na venkově je mnohem složitější než čistě v zemědělství. A zemědělství přispívá k udržení rozvoje venkova naživu. A my podporujeme například k udržení činnosti v, v znevýhodněných oblastech, které čelí přírodním omezením. A technický pokrok, inovace v zemědělství v zásadě e, snižují přímou zaměstnanost v zemědělství. Ale hlavním cílem je zachovat zaměstnanost na venkově. A naše politika zejména přispěla k, k, tomuto cíli. A proto máme klíčový konostní ukazatel eh, v na, naší výroční zprávě o činnosti. Situace se zlepšuje od krize v roce 2009 a zaměstnanost na venkově nyní má sklon eh, narůstat. Pokud jde o cenu vyplacenou zemědělcům, jedna věc je jasná, intervenční ceny u jednotlivých eh, produktů na úrovni EU jsou stejné pro všechny členské státy. Intervenční ceny pro pro sušené mléko, pro máslo je stejné všude. A, a u ovoce a zeleniny to hodně záleží na místním trhu, na, na, na nákladech a ty ceny vyplácené na místních trzích jsou odlišné. A to je věc, která je normální Musíme být eh, si vědomi toho, že ceny jsou ovlivňovány řadou faktorů. A je důležité, že pokud dochází k intervenci, tak ta intervence je prováděna stejným způsobem na celé ploše jednotného trhu. Pokud jde o prodlení v přímých platbách v Polsku, členské státy mohou vyplácet přímé platby například za rok 2015 od 16. října do konce června následujícího roku bez eh, sankcí. A pokud vím, tak Polsko platilo přímé platby podle tohoto pravidla, takže nedošlo k prodlení na drámec konce června. Ale pro zemědělce je důležité dostat peníze co možná nejdříve. A některé členské státy zvládly vyplácet přímé platby na začátku období, například v listopadu, prosinci, v lednu, ale jiné, jiným se to povedlo až na konci tohoto období. Takže to je asi ta otázka, která byla projednána v případě Polska. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl také poděkovat generálnímu řediteli za jeho účast a za dosavadní odpovědi na nadnesené otázky. Jak jste řekl, pane eh, generální řediteli, CAP je stále důležitá politika EU a proto jsem překvapen, že velká část farmářů eh, v Spojeném království hlasovala pro Brexit. Nemám tady, tady čísla, ale myslím, že eh, aspoň 50% farmářů hlasovalo pro vystoupení z EU, byť sami tvrdí, že společná zemědělská politika je důležitá pro ně, ale to není to, co jsem chtěl říct, to mě jen tak spontánně nyní eh, a upřímně napadlo. Já jsem chtěl nadnes něco, co jste vlastně už zodpověděl, a sice dopad té modulace z pilíře 1 na pilíř druhý. Myslím, že je ještě uh, Um, brzy na to, abychom provedli nějakou analýzu, ale bude zajímavé, zdali to um, bude mít dopad na farmářu, farmáře a také na to, zdali uh, rozvoj venkova profitoval z této modulace. A druhý bod, toho jste se také již dotkl, a sice klíčové um, indikátory výkonnosti, to jsou ty čtyři hlavní ceny eh, komodit, eh, dále eh, podíl území používaný na ekologické účely a zaměstnanost na venkově. Jsem rád, že tyto údaje máte, protože mnozí z nás říkají, že je důležité spíše poměřovat nebo měřit výkonnost než dodržování eh, pravidel. Myslíte si, že je to dostačující, anebo zda bychom měli hledat ještě další eh, ukazatele výkonnosti, abychom například měřili chudobu na venkově, abychom zkoumali také přístup k službám na venkově, protože opět v mnoha oblastech jsou služby eh, nebo je obslužnost velmi omezená, lidé nemají příjmy a dobrý přístup a také případně otázka povzbuzování mladých lidí, aby se začali věnovat eh, zemědělství a farmářství. Takže otázka na vás, zdali eh, vás napadají eh, další indikátory nebo zda je zapotřebí zavést další ukazatele výkonnosti. Děkuji za tyto otázky a komentáře. Téma Brexitu komentovat nehodlám, ale pokud jde o ony ukazatele, tak bych řekl, že především ve výroční zprávě o činnosti jsme se rozhodli zaměřit se pouze na klíčové výkonnostní ukazatele, protože ten dokument je již tak dostatečně rozsáhlý a proto jsme se omezili na klíčové indikátory politiky. Ale my jsme v kontextu eh, reformy eh, vytvořili společný systém monitorování a hodnocení, který je již v provozu. To znamená, částečně funguje automaticky a částečně na základě zpráv členských států máme in, řadu informací o naší politice a na základě toho pak připravujeme naše zprávy. Některé Ehm, vlastně po nás žádá i základní akt, například greening a další budou ehm, hodnoceny v roce 2017 velmi podrobně. Nyní začínáme ehm, získávat informace od členských států a ta hodnotící zpráva bude vycházet pak z reálných dat a informací. A pak samozřejmě se rádi podělíme s výborem o celé řadě dalších ukazatelů, nejenom klíčových výkonnostních indikátorech, ale také o eh, ukazatelích eh, no, produkce. Například budeme mít podrobné informace o tom, kolik nových pracovních míst vznikne. Budeme mít hodnocení ex ante programu rozvoje venkova a v této oblasti by mělo vzniknout 125 tisíc nových pracovních míst v zemědělství. To nejdůležitější ale je ta evaluace ex post. Všechny tyto informace a evaluace budou k dispozici podle časového harmonogramu. Některé jsou dokonce požadovány základním aktem. a budeme je moci prezentovat už i v rámci příští zprávy o činnosti. Nejsem si tak jist, zdali je možné vyčíslit problematiku chudoby, protože ta chudoba skutečně přesahuje rámec politiky společné eh, evropské zemědělské politiky. Pokud jde o ten dopad modulace mezi prvním a druhým pilířem, tady budeme mít opět podrobnější informace. Později dobře víme u jednotlivých členských států, kolik finančních prostředků bylo přesunuto z prvního do druhého pilíře a tak dále. Potřebujeme ještě ale čas na to zhodnocení podrobné. Chci pouze ještě říci, že nové přímé platby byly implementovány v roce 2015 a ty eh, platby byly realizovány až eh, v říjnu 2016. To znamená, že je ještě příliš eh, brzy na hodnocení dopadu, ale učiníme tak v příhodný čas. Děkuji. Děkuji vám. Já Sama mám ještě krátkou otázku s prozbou o krátkou odpověď. A Viděli jsme u přímých plateb. Měli jsme práci v řadu na místě, také ve venk- na venkově. Hodnotíte ji lépe. Máte tam méně oprav letos. Čím to je? Je to tím, že ta práce je skutečně lepší? A pak by mě zajímalo, s čím si to spojujete, toto zlepšení. A nebo jste prostě neprováděli tolik oprav z vašeho rozhodnutí. Třetí varianta by byla, že bychom věřili na nějaký, nějaký zázrak, zázračné vylečení. I k tomu jsem ochotná, jakožto katolička, bych byla ochotná něco takového věřit. No, když vezmeme v úvahu veškeré e, částky finančních oprav v roce 2015, tak byl to mimořádný rok, protože jsme snížili nedoplatky a došlo k podstatným opravám takže když se podíváme na prostředky, které byly vyplaceny zpět do rozpočtu EU, tak to je 1,2 miliardy EU a průměrné opravy jsou 0,8 miliardy euro. Takže je to velká oprava, pokud je o objem prostředků. Co se týče počtu výhrad, skutečně došlo ke snížení výhrad a mohu teď říci, že výsledek realizace akčního plánu členských států a monitoring této realizace je v rukou DG Agri. Takže náš přístup je bezprostředně řešit eh, slabiny opravnými kroky. A tyto opravné kroky se liší nejen co se týče řádného proučtování a také přerušení výplaty. A to bylo možné také v rámci reformy SZP. Takže naplnění těchto pravidel a spolupráce s členskými státy přinášejí pozitivní výsledky. A chybovost také klesá u obou pilířů. Pouze malá doplňující otázka. Akční plány pro kolektory, to vždy existovalo. Ale doposud neměli takovýto efekt jako nyní. Je to něco, co můžete říct? Proč bylo něco jinak? Můžete říct, tentokrát jsme něco takto správně konečně pochopili, konečně je v té a té konkrétní oblasti signifikantní změna. Na základě příkladů, tedy u prvního pilíře, kde máme velký objem peněz alokován, tak důležité je mít takzvaný systém LPIS, tedy systém eh, identifikace půdy. A došlo k, ke spuštění akčního plánu v souvislosti se slabinami, zejména v Řecku a ve Španělsku a nedávno i ve Francii, ale zejména ve Španělsku a v Řecku bych řekl, že jsme byli svědky velmi pozitivního příkladu. Obrovský kus práce odvedly národní úřady, aby vlastně odstranili nespůsobilé pozemky ze systému. A v Řecku přes 300 milionů hektarů trvalých pastvin bylo odstraněno ze systému. A v případě Španělska to bylo celkem 12 milionů hektarů. Takže si myslím, že tyto dva příklady ukazují, že pokud je slabina správně řešena a členské státy spolupracují, tak je možnost dosáhnout výsledku. A samozřejmě nejen napravujeme tyto slabiny, ale my jsme vytvořili speciální oddělení na DG Agri, které pomáhá členským státu řádně naplňovat eh, SZP. Je tu zvláštní oddělení, které pomáhá členským státům, kde pomáháme tedy s výplatou přímých pladeb a kde jednotlivá oddělení pomáhají členským státům řádně rozvíjet eh, a naplňovat eh, programy rozvoje venkova. Děkuji mnohokrát za důležité a zajímavé informace. Ještě někdo, prosím? Samozřejmě. Děkuji, milí to, že přicházím pozdě, takže jsem neslyšela vaši prezentaci a možná to bude důvod, proč uslyšte něco, na co se ptám. Já jsem se zabývala marketingem a tam jsem se dozvěděla, že musí se všechno opakovat aspoň sedmkrát, než člověk pochopí, že slyší tedy odpověď na svou otázku. Já jsem něco zaslechla, je možné nám říct, si, kdy KPI začnou poskytovat globální obrázek o tom, co, jak se tedy obrázek jeví podle reformovaného programu. A je třeba také, aby ukazatele KPI eh, vlastně také orientovali účetní dvůr v budoucí práci. Co se musí ještě stát, aby systém klíčových výkonnostních ukazatelů byl efektivnější a rozšířil se všude? Já jsem nesešla o zjednodušení, takže má další otázka se týká toho. Může nám pan generální ředitel říci, zda zjednodušení skutečně nastala, tu, kterou jsme si přáli při mnohé plně, a pokud jde o chybovost, co se ještě musí stát, abychom docelili většího zjednodušení? Já vím, že to je mnoho, ale tak to je. Děkuji. Kolegové, začali jsme v, 15.05 s úvodem, rozpravou a teď už nebudeme moci opakovat všechny otázky, které byly položeny. Nemáme dost času. Petri. Vzdáte se slova, já budu velmi stručný. A omlouvám se, že jsem přišel pozdě. Pokud jste na to odpověděli, tak v pořádku. Otázka číslo jedna. V řadě členských států, já jeden znám zvlášť dobře, co jste udělali a jaké vlastně v jedné větě, co jste udělali, abyste zabránili tomu, aby došlo k přežné regulaci. Hovoříme o zjednodušení, ale vlastně to je druhý konec. Udělali jste něco, abyste eh, řekli členským státům, přestaňte regulovat, přestaňte zpřísňovat příslušné bruselské předpisy. Brusel tu není, aby vám stěžoval život, ale aby usnadňoval věci. A to by mělo platit i doma. Děkuji. Pane generální řediteli na několik minut, prosím jenom. Možno zač- možná začnu poslední otázkou, protože tady mám být stručný. Naše politiky jsou upraveny základními právními akty a prováděcími předpisy. Ale je to politika, která je upravena na evropské úrovni a členské státy v rámci sdíleného řízení mají možnost naplňovat tyto politiky a mají určitou míru pružnosti. Veškeré rozhodování proběhlo v roce 2013 u prvního pilíře a my jsme schválili všechny programy rozvoje venkova v roce 2015. Takže teď nejsou žádné změny v politice, protože změnci potřebují stabilitu. Ale je tu prostor pro zjednodušení u prováděcích aktů aktů v přenesné pravomoci. My jsme připravili jež tři balíčky v rámci zjednodušení a to zahrnuje i greening. A dokážu zde vypočítat všechny odborné prvky, ale většina z nich je velmi vítána většinou zejména zemědělců a také v oblasti rybolovu. Zejména se zabýváme zjednodušením, abychom přispěli ke snížení chybovosti s zavedením tzv. systémů žlutých karet, aby se snížily sankce v případě, že dojde k drobnému nedostatku. Takže existují příklady toho, jak pomáháme zamezit chybovosti. A nyní i členské státy mohou provádět administrativní kontrolu žádostí o přímé platby, než jsou konečně schváleny. Takže takováto opatření byla vlastně předána českým státům v červnu loňského roku a měly by se pozitivně projevit na chybovosti. Další aspekt vaší otázky týkající se klíčových výkonnostních ukazatelů, to už jsem uvedl, existuje několik možností, jak to rozvíjet na základě společného monitoringu a hodnotícího rámce, který je používán právě proto, aby se zareagovaly tyto otázky. A rozvineme i další ukazatele a věřím, že je představím, až tady budu příště. Děkuji mnohokrát. Tímto se dostáváme k lidským zdrojům společně s evropskými školami. Velmi tedy vítá, vítám pana Marke Gianniho a ještě pan je celé jedna poznámka k zemědělství, ale to pak vyjasníme také v dalších diskuzích. Mě vždy uzajímá eh, jedna věc, že u těch pátek z prvního plíře máme relativně malou míru chybovosti, a pouze deset výhrad bylo vysloveno, jak u těch takzvaných běžných podezřelých, vždycky říká naše paní předsedkyně. Ovšem, na druhé straně i nadále je velice relativně vysoká míra chybovosti o rozvoje má je to více než 20% výdajů. Tady bylo vysleno 24 výhrad a u 14 případů máme míru chybovosti vyšší než 5% tak zde, zde si myslím, že je prostě ještě velký kus práce, který, kterou je třeba odvést. Děkuji, ale nyní paní Suka. Já se omlouvám. Rozvoj venkova bylo 4,99, ne 5%. Ja, also, Frau Suka, bitte. Paní Suka, prosím. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k času, velmi stručně, v roce 2015 komise proaktivně pomáhala evropským školám, aby implementovali těch 48 eh, doporučení eh, účetního dvora interního auditního eh, útvaru. Asi jedna třetina byla vyřešena a nyní školy začínají pracovat na druhé třetině. Poslední feedback od účetního dvora hlásí, že děláme pokrok, ale zatím jsme ještě nedosáhli cíle. V loni jsem zde v výboru prohlásila, že abychom Eh, měli udržitelné zlepšení situace na školách, musíme postupovat skrze eh, revizi Eh, vládních politik a eh, nyní eh, můžeme pracovat ve, v pracovních skupinách, abychom se zabývali nařízením o školách a abychom přistoupili k vlastně jmenování jednoho jediného účetního referenta a jednoho jediného schvalujícího referenta. Nechci zacházet o, do podrobností, ale domnívám se, že poslanci budou mít otázky a a pak bych eh, vám eh, vyjmenovala ty změny, k nímž došlo od eh, posledního setkání s vámi. Kolega Celer, co mám říci? Evropské školy jsou, zdá se, milé, ale také drahé. I když bylo konstatováno několik vylepšení, ještě mnoho, co je třeba učinit a proto bychom to mohli tak nějak kvalifikovat. To bych rád věděl, jaké školy přispívají k těmto velkým nákladům, které to tedy konkrétně jsou a existuje nějaký soubor pravidel pro interní kontroly a pokud ano, jak se to hodnotí s ohledem na účinnost a jaká opatření byla přijata a podniknuta, tak proto, aby pravidla pro veřejné zakázky, protože zdá se, že právě toto, v, jak si tlačí ty náklady směrem nahoru, je tady tedy něco, máte nějak možnost to kontrolovat, aby tedy ta pravidla pro veřejné zakázky byla správně a korektně uplatňována? Děkuji, paní předsedkyně. Musím, že, myslím, že vám musím říct něco velmi důležitého. Letos vůbec poprvé e, e, uzávěrka e, za rok 2015 proběhla v souladu s mezinárodními účetními standardy veřejného sektoru. To je velmi důležité. A na školách jsme také zavedli princip čtyř očí, který předtím neexistoval. A také provádíme hodnocení nebo posuzování rizik. To eh, dělají jednotlivé školy samostatně a posléze je to ještě prověřeno interním koordinátorem pro kontrolu. A pokud jde o veřejné zakázky, eh, jednali jsme, nebo vyjednali jsme se školami o eh, dohodu o službách. Na základě toho jim můžeme eh, poskytnout know-how v oblasti veřejných zakázek a můžeme propojit tyto školy s se systémem ehm, veřejných zakázek komise, tak aby jim to snížilo administrativní zátěž v tomto ohledu. A navíc jsme prováděli školení jak v rámci DG rozpočtu, OLAFu pro případ, případy podvodů. To znamená, že aktualizujeme interní kontrolní standardy. Tím chci říci, že probíhá mnoho práce a doufám, že v příštím roce budeme moci konstatovat, že jsme postoupili ještě dále. Pokud jde o otázku řízení, tak eh, doufáme, že eh, budeme mít do roku 2018, potažmo do roku 2020 eh, jednotného účetního referenta a také jednotného schvalovacího referenta. A mm, tím se situace výrazně zlepší. Děkuji. Kolega Liberacký má slovo. Děkuji. Smýšlím stejně jako pan Celer. Proč je to tak drahé? Monitorujeme ty náklady. Můžeme srovnat náklady evropských škol s náklady neevropských škol. Jsou tady odůvodněné výdaje či neodůvodněné výdaje, jde pouze o zisk. Zdá se, že Evropská komise nad tím nemá žádný dohled. Prosím o zodpovězení mých dotazů. Děkuji, paní generální ředitelka. Prosím. So, thank you very much. Děkuji vám za tuto příležitost. A za prvé jsem Giancarlo Marchegiano, jsem generálním tajemníkem evropských škol a mm, děkuji za pozvání. Pokud je o náklady evropských škol, tak je to věc, na které pracujeme již několik let a e, snažíme se maximálně udržet situaci pod kontrolou. Pro vaši informaci, téměř 80 5 nákladů evropských škol odpovídá e, platům nebo souvisí s platy personálu na školách. To znamená, že je to také v souladu s počtem eh, žáků a studentů na našich školách, které neustále mm, narůstá, ale Eh, vynaložili jsme eh, velké úsilí, abychom snížili průměrné náklady na žáka v celém systému. Na tuto konkrétní otázku jsem eh, nebyl připraven, omlouvám se, mohl jsem přinést ještě přesnější čísla, ale mohu vám je poskytnout dodatečně. Je na že skutečně bylo vynaloženo úsilí na snížení těchto nákladů na žáka Ostatně nedávno bylo přijato rozhodnutí o snížení platů jak pro eh, administrativní personál, tak i pro eh, lokálně eh, rekrutované učitele. Protože v uplynulých devíti letech se na tom nic neměnilo. A každý rok eh, nyní budeme mít určitý počet eh, učitelů, které, kteří odcházejí a nahradí je eh, levnější učitele a také lokální učitele, které mm, nastupují každým rokem, budou již zaměstnávání v souladu s novými platovými tabulkami pokles platů představuje asi 20 eh, toho původního platu v hrubých rysech. Možná by bylo vhodné, kdybychom se mohli dozvědět, jak vysoké jsou ty výdaje na školáka v průměru zde v Bruselu, v evropských školách, v porovnání s nějakou průměrnou belgickou školou, pak bychom se možná mohli lépe orientovat v té částce. Prémí suka, prosím. Se dvě věci. První k otázce, zda komise kontroluje školy. Asi víte, že školy jsou kontrolovány radou guvernérů. Ehm, komise tam má pouze jednoho člena z 30 té radě my máme tedy hlas v rámci hlasovacího práva, ale nemáme eh, možnost či právo veta, pokud jde o náklady. Rada guvernérů provádí pravidelné eh, monitorování nákladů školy, takže tyto údaje, paní předsedkyně, máme, ale Eh, musíme se ještě podívat na to srovnání s jinými školami, ale tyto údaje eh, jsou obsaženy ve výroční zprávě eh, Rady guvernérů. Pak tedy prosím o to, abychom také dostali tu výroční zprávu. V těch údajích, které máme k dispozici, jsem ta čísla prostě nikde neviděli. Neviděla, takže děkuji za tu výroční zprávu. Ještě nějaký kolega se chce na něco zeptat? Kolega Celer na závěr, prosím. Zažili jsme situaci, kdy rada nás přehlasovala. Ale co se týče financování evropských škol, tady 60% pochází z rozpočtu EU přímo a proto bychom členským státům měli znemožnit, aby nás v této věci takto mohli přehlasovat. A Prostě neměli bychom udělit to absolutorium. Protože jinak budeme poněkud nedůvěryhodní. Paní Suka, přijete si zareagovat? Myslím, že jsme se o tom zmiňovali i v loni v případě, že neudělíme absolutorium a, anebo e, nedáme, nebo volníme další prostředky, tak bereme e, jako rukojmí 26 tisíc dětí. Je tedy obtížné přijmout opatření, která zamezí fungování škol. Myslím tedy, že musíme skutečně učinit veškerá opatření e, směřující ke zlepšení situace, ale posléze hovoříme o vzdělávání 26 tisíců dětí. Děkuji. Um, a já myslím, že zůstaneme ve spojení. Předpokládala jsem, že budeme hovořit i o zbytku lidských zdrojů, ale zdá se, že dnes tedy již ne. Možná bych vás poprosila, abyste nám poskytli informace o aktuálním stavu v tomto sektoru. Málo kdy se zabýváme tématem zaměstnanců, ale já bych byla ráda, kdybychom se k tomu vrátili. Děkuji vám mnohokrát, že jste se dostavili a my budeme pokračovat dál, jestli to správně chápu. Další na seznamu výdajů je pan Man Servisy. Myslím, že ano. Takže prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Opět, eh, abych byl stručný a poskytl zásadní informace k tomu, co se stalo o aktivity Máme dvě výhrady dvojodru. Jedna se týká eh, ří, eh, řízení afrického nástroje pro mír, Africkou unii, a druhá výhrada se týká chybovosti nad 2%. Tyto dvě výhrady jsou odlišné. První má preventivní charakter, pokud tomu tak říci. My jsme zjistili, že tři ze šesti pilířů, skrze něž my ověřujeme kapacitu libovolného příjemce být v souladu s našimi pravidly. Nebyly splněny zejména pravidla pro veřejné zakázky. A za druhé, protože jsme byli svědky nárůstu částek, které jdou přes eh, nástroj pro mír v Africe, tak eh, je to věc velmi citlivá, protože jde o peacemaking. A je to preventivní, protože ve skutečnosti nedošlo ke ztrátám. A ta částka, která byla ohrožena, bylo, byla 8 milionů z výdajů, které představují celkem 370 milionů. Ale měli jsme za to, že je nezbytné toto ukázat a vytvořit několik opatření, které by napravily tuto situaci. Druhá věc se týká eh, zbytkové chybovosti 2%. Víte, že 2% je norma, která byla schválena, abychom poukázali na eh, nepřesnosti a podle doporučení, které bylo ze strany Evropského parlamentu a bylo předloženo diferencovaně, abychom jednak rozpoznali, odkud se ta chybovost bere. A výsledkem bylo, že dvě oblasti byly definovány, kde je ta rizikovost větší tedy granty a v nepřímé zprávě a nepřímá, nepřímé řízení skrze mezinárodní organizace. Me, ne, mezinárodní organizace sehrávají významnou roli, pokud jde o naše výdaje na rozvojovou pomoc. A máme za to, že je to důležité tedy definovat tyto zdroje, abychom mohli podniknout příslušné kroky. Částka, která je zde ohrožena, která souvisí s těmito výhradami u analýzy chybovosti je 17 milionů a to je třeba dát do souvislosti do částky 2,587 miliard euro. Je to významné, ale je třeba to vědět v kontextu. A jako obvykle akční plán byl schválen bezprostředně v červenci 2016, pokrývá řadu opatření od eh, kontrol ex ante, výcviku, změny referenčních pojmů, a aby bylo možné řešit tyto nedostatky. To jsou ty dva body, na které bych chtěl eh, upozornit. A také chci, dělat, co, chci ukázat, co děláme, abychom snížili riziko u afrického nástroje pro mír a abychom také řešili chybovost. A otázka je, zda to necháme na rozpravu. Chci zde potrhnout další faktor, který je důležitý a který se týká chybovosti přes skutečnost, že jsme nad dvěma procenty, jsme svědky trvalému poklesu chybovosti, což je pozitivní. A ze 3,63 v roce 2012 na 2,2 v roce 2015. A to je dobrá informace, nebrání nám v obezřetnosti a chceme obezřetnost uplatňovat, ale je to také výsledek, který ukazuje, že to, co se děje, je poměrně důležité. Pokud jde o africký nástroj pro mír, to je trošku složitější, ale tam to bylo spíše preventivní a vytvořili jsme předem určenou pracovní skupinu s SVČ a máme celou řadu opatření, které byla vytvořena s komisí Africké unie v Addis Abebě. Máme společnou pracovní skupinu, která eh, reviduje po čtvrtletích eh, situaci a mm, sledujeme každou uskutečnou transakci. A chci zdůraznit, že GRO je na, na příspěvcích na výplaty eh, jednotlivých eh, vojsk a od přispívajících členských států, takže proto to bylo velmi důležité, abychom se na to podívali zblízka a abychom to pečlivě sledovali, abychom také dokázali vlastně komisi Africké unie uvedli do lepší situace, aby mohla tu situaci kontrolovat. Přestanu nyní, to byly dvě hlavní věci v naší zprávě o činnosti. Děkuji a poprosím pana zpravodaje. Bez mikrofonu. Děkuji. Loni výbor pro rozpočtovou kontrolu kritizoval skutečnost, že DGDF vyslovilo globální výhradu pro veškeré operace. Sice vidíme, že ta chybovost neustále klesá, 2014 2,8%, to je dobrý průměr, ale eh, jak, jak, jakou hodnotu může mít prohlášení o spolehlivosti, když tady máme generální výhradu, která se týká veškerých chyb při výdajích? Ve své letošní zprávě o činnosti DGDFK má tři výhrady. Jednak je to zvýšená míra chybovosti u přímých subvencí a nepřímý management mezinárodní, s mezinárodními organizacemi a agentury, zejména Africký nástroj pro mír, to jste zmiňoval. Otázka tedy zůstává, zda tato výhrada je skutečně dostatečně detailní, či zda se opět jedná o jakýsi způsob generální všeobecné výhrady. To bychom rádi věděli a také bychom rádi věděli, jaké konkrétní mezinárodní organizace jsou eh, tedy postiženy, když se to týká, jakých konkrétních chyb se dopustili. Otázka afrického nástroje pro mír. Tou bychom se měli zabývat i nadále. Tady došlo k transferu peněz prostřednictvím jedné jediné organizace a DGDFko jich v roce 2015 provedla institucionální hodnocení této organizace, které řeklo, že African Union Commission nikdy neprošlo plně tímto hodnocením, zejména co se týče účastnictvím a vypisování veřejných zakázek. A nyní vlastně pomocí této organizace a pomocí nástroje pro mír se organizují celé armády téměř, takže jde to i prostředním organizací a států, které se v posledních letech příliš nevyznačili tím, že by otevírali ve svých zemích dveře demokracii. Zcela naopak do, došlo, docházelo tam k ozbrojeným konfliktům s opozičními skupinami, kdy ozbrojené síly těchto států byly tedy do těchto konfliktů zapojeny. A to jsou státy, které jsou účastníky afrického nástroje pro mír. Takže si myslím, že je třeba se na to téma pozorně podívat, posvítit si na něj. A Další otázka je otázka tato. Loni jsme měli ty eh, zprávy o hodnocení externí pomoci a jeho řízení. To vedlo ke kontroverzi i v parlamentu. Akceptuje komise tyto závěry a doporučení parlamentu, která tehdy byla vyslovena. Parlament kritizoval, že i AMRR není zapojen do výroční zprávy o činnosti DGDFko, jak by to ovšem mělo být v článku 37.5 bod 5 eh, rozpočtového <clears throat> nařízení. Evropské delegace provedly eh, několik projektů, z nich 50 bylo opostěno, nebo jejich cíle, eh, těchto cílů se nedosáhlo, co oproti tomu komise podnikla. Herr Generaldirektor, Prosím, pan generální ředitel. Thank you. Um... Děkuji. Pokud jde o chybovost, vycházíme z metody u reziduální chybovosti a to je 2,2%, a ne 2,4%. A diferencovaný přístup, který byl dodržován pro přesnou definici byl velmi užitečný, abychom se s tím zabývali podrobněji. Když eh, hovoříme o mezinárodních organizacích, tak je to důležité, protože v roce 2015 eh, DEVKO vyplatilo 1,2 miliardy euro mezinárodním organizacím. Tedy skutečnost, že je třeba se na to podívat specificky, je důležitá. Podrobně 49% této částky je vyplaceno skrze systém OSN příslušným organizacím 10% jako Světová banka, 41% dalším organizacím, včetně regionálních organizací. A k tomu se ještě vrátím. Nedostupnost dokumentace byla nejčastějším důvodem právě u chybovosti. Nedostupnost dokumentace souvisí s některými pravidly u zejména eh, entit OSN, které nejsou schopny poskytovat některé doklady kvůli důvěrnosti. A za druhé, operace, které byly prověřeny na základě reziduální chybovosti, jsou operace, kde eh, finanční uzávěrka nastala ve 12-měsíčním období před 31 tým eh, srpnem toho roku. Takže to jsou vlastně dva hlavní důvody, proč máme chybovost, která je nad dvěma procenty této oblasti. Chci říci, že to, co jsme provedli, abychom zmírnili dopady, kroky, které přerušují nepřímou zprávu tam, kde nastávají systémové problémy, nedostatek dodržování předpisů a vyšší chybovost. A u ověřovacích misí jsme se dohodli na tom, že třeba mít přístup k informacím, které jsou považovány za důvěrné. A je třeba také proučtovat i předfinancování a také o tom hovořit. Chtěl bych ještě doplnit, že Světová banka a MMF minulý týden v rámci našeho pravidelného dialogu eh, se dohodlo, že budeme vlastně mít další vrstvu a vytvoříme strategické financování a z našeho hlediska to je v zájmu Evropské unie vstoupit do dohody o financování s MMF a Světovou bankou. Jinými slovy, abychom měli mnohem jasněji, proč něco děláme a abychom byli schopni také zareagovat na kritiku, že to je spíše nástroj a ne prostředek, jak rychle vynakládat prostředky bez účelu. Což se nikdy nestalo, ale tady bych to chtěl říci ještě jasněji. My jsme se rozhodli mít výroční setkání se svou bankou, abychom prověřili vlastně oborově i zeměpisně veškeré politiky a je třeba se také ujistit, že tyto organizace mají politiku, o které rozhoduje Evropská unie. A to také platí u MMF a všech dalších mezinárodních organizací, protože já bych eh, chtěl nejdříve ověřit přidanou hodnotu, než začnu nakládat prostředky. A to by mělo také snížit chybovost, i když to závisí na dalších skutečnostech. Pokud jde o africký nástroj pro mír. Za prvé je třeba říci, že jsme si vědomi toho, jak je ta věc citlivá. A my jsme podnikli kroky konkrétně ještě předtím, než nastane problém s týkající se finančního dopadu. A to souvisí také s kombinací dvou faktorů. Komisař pro Africkou unii, komise pro Africkou unii nás byla z naší strany vždy podporována formou dialogu i konkrétně a místo předseda komise také vlastně se zasadil o podporu organizace. A já nechci tuto věc podceňovat a plně sdílím vaše obavy. Pokud jde o specifickou otázku, kterou jste zmínil, tedy demokratické chování některých přispívajících zemí a jednotek, které se souvisí, což se souvisí právě s touto otázkou, my jsme se snažili definovat a rozpoznat ty částky, abychom zamezili nebo omezili problémy s předfinancování armády v určité země, tak jsme uplatnili určitá preventivní opatření, aby ty prostředky byly vlastně vyplacené té zemi, byly navráceny v Africké unii. A abychom e, šli cestou paušálu, aby nemohlo se stát, že ty platby mohou být zadržovány příslušnou zemí a příslušná země není ta, která ne, uplatnila největší míru zadržování nebo retence těch eh, prostředků. Některé země měly ještě vyšší míru, ale my si nechceme financovat armády. Chceme, chceme přispívat do rozpočtu a ten prostor se tedy takto snížil. Pokud jde o o připomínky z loňského roku ze strany parlamentu, tak si myslím, že došlo k nedorozumění, protože pokud se nepletu, tak to souvisí tedy se semaforem a s příslušnými barvami. Je tam zelená, oranžová, červená. A mělo se za to, že oranžová a červená vlastně nesplňují účel a mohou být považovány za chybu. Ve skutečnosti v tom systému, který jsme vytvořili, to neznamená ne, úspěch, ale pouze riziko. A to neznamená, že oranžová a červená znamená, že projekt selhal nebo platby jsou neúčel, neúčelné. Je třeba spustit spe, specifické kroky, které změní riziko, aby to, co se vyskytlo, se nestalo neúspěchem. A to je rozdíl. My jsme to vzali vážně, ale chtěl bych také zdůraznit účel toho semaforu. Nebylo to e, naznačit neúspěch, ale spíše dospět k závěru, že je třeba zintenzivnit naše kroky, abychom zabránili neúspěchu. Takže to jsou vlastně dva odlišné postupy. Děkuji. Děkuji, pane že tedy Můžeme vás nyní potírat vašimi vlastními zbraněmi, neboť i letos máme vyhodnocení IMR e a kolega Celer se ptal, proč toto IMR e Není přílohou vaše výroční zprávy, když je to takto nařízeno ve finančním nařízení, takže já bych ráda se doslechla odpovědi na tuto otázku. Look, I, I think uh, that I... Podívejte se, já to nyní vysvětlit nemohu, protože jsem nebyl u původního rozhodování, ale eh, odpovím dodatečně. Děkuji, ale bylo by vhodné, kdybyste nám vysvětlili, proč jste to tedy již neudělali. I když je to v nařízení parlamentu a rady, že rada eh, nepostrádá ty dokumenty, to vám naproto, to, to vám i hned uvěřím, ale my je postrádáme, my ano. A to jsou důležité věci. Mám tady, eh, kolegové se hlásí o slovo, takže kolega Sarvama jako první, prosím. Děkuji, eh, paní předsedkyně, a děkuji i vám Pane si mám jednu otázku týkající se e, dopravních semaforů. To, co někteří z nás vnímají jako problém, e, není to, co jste popisoval jako selhání, ale je to riziko. Problém spočívá v tom, že když dopravní světla, respektive semafory, nikdy nejsou zelené, protože taková je ta starost, že když veškeré projekty jsou na červené nebo oranžové a my chceme, aby konečně naskočila zelená, a pak, pokud je to oddalováno do nekonečna, pak skutečně to vyvolá zneklidnění. Já plně souhlasím a proto tady máme metodu řešení, ale jestliže se to ukáže jako selhání, tak my eh, nalezneme tu chybovost. My musíme nalézt tu chybovost v rozsahu 2,2 navrhnout řešení. Eh, metoda eh, je zaměřená riziko, nikoli selhání, ale ta KPI, která jsou důležitá na změření statu quo, Ehm, znamená, že máme tedy dobrou metodu, která je eh, solidní a že máme mm, dobře řízené intervence a výsledek je potom klesající chybovost. A kombinace těchto tří faktorů, myslím, ukazuje, že pokud eh, není hned zelená, tak ten celkový obrázek se té zelené blíží více než v minulosti. Tento nástroj je eh, založený na iniciativě naší delegace. Je tam, nebo je založen na interním systému, to znamená na eh, výroční eh, zprávě DG a výroční zprávě všech ostatních. A všechny platby mají přispívat k tomu cíli. To znamená, že my musí lovat o více zelené a méně a méně červené a oranžové. Máte-li metodu, tak ji používáte až e, tedy k dosažení cíle. Výsledek je 2,2 a to stále dále klesá. Takže situace se zlepšuje, i absorpce se zlepšuje. Procento vlastně ukončených kontraktů Eh, nebo kontraktů, které eh, doběhly, vypršely, se také snižuje a tím pádem se snižuje i chybovost. Kolega Gajer má slovo. Děkuji. Jsem velmi proto, abychom se jako výbor tímto tématem zabývali intenzivně. loni jsem byl poněkud eh, zděšen, když jsem v jednom německém člán, časopise viděl článek, který se týkal aktivit tohoto výboru a hovořil o tom, že asi 50% zahraničně politických akcí EU, teď už si přesně nespomínám, jak to bylo, bylo bezúčelných. A teprve pak jsem se spojil s komisí a nechal jsem si vysvětlit ten systém. A myslím si, že se tím skutečně musíme intenzivněji zabývat, neboť pokud se podíváme na ty dokumenty, a já bych to nazval, že prostě ty dokumenty nám nic ne, ne, nevysvětlí. A pokud se s tím takto budeme pouze zabývat a nebudeme tomu rozumět, no tak to budeme špatně chápat. A bylo by vhodné tady trochu nahnat komisi strach, to je dobré, to se vám částečně povedlo, za to jste také placeni. A co se týče těch nevládních organizací, které se dívají rozvojovou politikou, alespoň těch, kteří působí v Německu nebo sídlo v Německu nebo tady v Bruselu, tak eh, u nich se vyvalají velké obavy v tom, zda Evropský parlament najednou nezačne, nebo jisté výbory nezačnou, jak si ničit rozvojovou či eh, pomoc EU nebo jejich mezinárodní spolupráci. No samozřejmě o toto nám nejde. Ale když tady hovoříme o tom, co a jak, tak samozřejmě ten management ten komise, ty nástroje, které má, a já jsem rád, že to existuje, protože to systém včasného varování, který eh, znám ještě i ze své soukromé činnosti, než jsem začal zde. Toto je skutečně nástroj managementu, který ukazuje, kde je třeba co ještě dopracovat, zvýšit úsilí pro to, aby se odvrátil možný případ škody. A z toho si zinterpretovat, že většina mezinárodních projektu EU je téměř před stroskotání, no to je naprosto špatné chápání. Nám všem jde o to snížit míru chybovosti a samozřejmě máme zájem na tom, aby Evropská unie co možná nejoptimálněji používala své prostředky a dosahovala svých cílů, ale zde tedy musíme pracovat s tím, co nám poskytuje komise, s těmi dokumenty, ale musíme se k ním postavit odpovědně a správně interpretovat. Tedy nakonec Potřebujeme nástroje, pomocí kterých a jde o ten politický cíl, a tady se shodneme s těmi v rámci v těch politických cílích s komisí, potřebujeme tedy nějaké nástroje, jakým způsobem tedy se více přiblížit k těmto cílům. A měli bychom co možná nejvíce se izolovat eh, od nebo nedělat to, abychom ty, ty věci jaksi zhoršovali, než jsou, nebo protože ty politické kolaterální škody, a te, tehdy se jednalo o článek časopise Spiegel. ty potom jaksi těžko odhadujeme a nemáme už nad nimi žádnou moc a někdy jsou příliš velké. Děkuji, pan generální ředitel tak já mám za to, že nás to může dovést daleko. Plně souhlasím. V těchto dnech je toto uvažování velmi relevantní a měli bychom si tím pádem uvědomit, že to je určitý útok na rozvojovou politiku, protože krátkodobé zájmy, byť jsou perfektně legitimní, kladou určitý tlak nebo vyvíjí určitý tlak na to, čo, co děláme dlouhodobě. Někdy je to obtížné vysvětlit, že investice do vzdělávání a zdravotnictví eh, v nejchudších eh, částech eh, státu Mali je také příspěvkem v boji proti migraci. To je pouze příklad A někdy z toho vychází narrativ, který eh, není správný, eh, když se říká, toto je eh, zbytečné, ale současně nás to nutí pracovat lépe, lépe se propojovat, pracovat transparentněji, a e, plně souhlasím, toto je část e, relevantnosti a transparentnosti našich řídících nástrojů, zajistit, že ty finanční prostředky, které nám byly svěřeny, jsou vynakládány e, účelně, účinně a že se snižuje chybovost. To je vše, co mohu k tomu říci. A ještě dovolíte-li paní předsedkyně, protože mý kolegové, kteří přišli na řadu přede mnou, na to můžou odpovědět. V letech 2014 až 2015 po schválení eh, zprávy eh, souhrné zprávy a byly předloženy i eh, výsledky. Nevím tedy, jestli je to přesně to, co máte na mysli, ale toto bylo předloženo. Ano, problém je pouze důvěryhodnost a paušální prohlášení e, to je problém. Tím spíše, že to není v souladu s meziinstitucionální dohodou o důvěrných dokumentech. To nám situaci znesnadňuje a také práci s dokumenty. Já se domnívám, že s takovýmito dokumenty je nutno pracovat, protože oni nám skutečně ukazují realitu v terénu. Bohužel jsou to jediné dokumenty, z nichž lze eh, vyčíst, jak ten management projektu probíhá. Smutné je, že to musíme dělat sami, nikoli vy. Ráda bych eh, věděla, jak jste letos naložil s těmito eh, PMR zprávami a byť říkáte, že to jsou pouze určité útržky, útrž, útržkovité informace a že ty pracovní dokumenty byly eh, vypracovány po hodinových jednáních s komisí a tak dále. Eh, já bych ale chtěla, abychom si přestali nalhávat do vlastní kapsy. Jestliže tyto projekty ve třetích zemích nebudou prováděny a přesně taková je situace, že tam je mnoho problémů mu a mnoho prodlev, které ale nejsou podchyceny eh, v chybovosti. Pak by ta chybovost ve vaší oblasti skutečně prostřelila strop. A proto je nutno skutečně naléhat na rychlé uzavření eh, a eh, um, provádění vůbec těchto projektů. My také víme, že situace je obtížná v mnoha zemích, ale také víme, že potřebujeme lepší výsledky. A tento výbor na to naštěstí eh, v drtivé většině eh, tlačí. Pokud nezůstane, nezískáme lepší výsledky, tak eh, na to nakonec zajdeme, tak říkajíc. Otázkou je, co jste sami udělali s disponibilními daty vyplývajícími z těchto zpráv. Je to více než 200 zpráv a samozřejmě je obtížné s nimi pracovat, protože je nutno ehm, přeformátovávat soubory a tak dále, ale domnívám se, že když eh, ta data jsou zpracovávána, eh, pak skutečně z toho lze vyčíst nebo vyvodit zajímavý vývoj a tento vývoj eh, vůbec není eh, zaměřen proti rozvojové politice eh, nebo čemukoliv jinému, ale cílem musí být dosahovat lepších výsledků. Všichni víme, že tato, toto je naše slabina a bylo by dobře, kdybych tento názor nezdílala pouze já sama. Pane generální řediteli, prosím. Děkuji kromě toho, že jsem již uvedl, že všichni jsme odhodláni, počínaje mnou a dalšími staršími kolegy na komisi, si zlepšit čitelnost eh, toho, co děláme a také výsledky. A proto jsem uvedl ten příklad, který je velmi kritický, ale také eh, jsme vystaveni kritice Evropského parlamentu, kdy eh, se říká, že prostě jak si vychylujeme nebo odkláníme finanční prostředky od cílu. Pokud jde o PMR, jsme ochotní spolu s vámi, s celým výborem se podívat a zamyslet nad tím, jak se eh, zlepšit. Ale toto jsou interní zprávy, které mě opravňují k podpisu zprávy o činnosti. Na tomto základě potom pokračujeme dál a případně jsou vznášeny výhrady a tak dále. Ale můžeme, můžeme-li vám to usnadnit, vám a parlamentu obecně, mám um, na mysli čtení těchto dokumentů a tedy pochopení vztahu mezi uh, Eh, finančními prostředky a eh, využitím v terénu nebo lokálně, pak eh, tak rádi učiníme. Ale jde o to, že máme jednu výroční zprávu a to je současně omezení. Jestliže každá delegace je posuzována samostatně, tak to samozřejmě znamená něco jiného, ale sdílím samozřejmě ty cíle, které jste tady vymezila. V této chvíli je to velmi důležité. Uvedu jeden příklad v oblasti migrace a můžu uvést mnoho dalších, kdy vlastně eh, se pohybujeme mm, od mantinelu k mantinelu a potřebujeme sami mít jasno, eh, jak postupovat, ale mnozí eh, mají na to různé názory. Děkuji, já se vrátím ke své otázce. Co jste udělali se zprávy a daty. My analyzujeme interně každou zprávu, která je pak um, příslušnému um, řediteli postoupena a jestliže je tam něco, co oprávňuje k výhradě, tak eh, se tak stane a výhrada je vznesena ale jinak je to užitečný nástroj pro interního auditora. Ale eh, nikoli, aby to vplynulo do výroční zprávy. A neexistuje tedy srovnávání všech projektů ve všech zprávách? KPI mohou, mohou být KPI srovnávány, aby e, vznikla představa o tom, jaká je výkonnost jednotlivých delegací. Ano, to jsou ukazatele především finančního řízení a pak e, kvalita výkonností a politických cílů eh, je prováděna, ale ne nutně v tomto rámci. Pak máme ještě tedy eh, jinou oblast, a sice hodnocení projektu. Eh, to je další nástroj, který zajišťuje kvalitativní, nejenom kvantitativní posuzování. Takže by bylo skvělé, kdybyste se s námi mohl o tento dokument eh, podělit. Děkuji. Další je paní Ayala Senda. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Problém spočívá v tom, že minulý rok se zveřejnily zprávy, které v podstatě neměly být zveřejněny. Komise potřebuje své vlastní administrativní nástroje. A tady se v podstatě pouze poukazuje na nutnost a bylo by to vhodné, abychom mohli vidět, že některé země prostě dostali povolení, i když tam byly problémy, byly tam rizika pro veškeré aktivity, pro německé nevládní organizace, španělské či evropské nevládní organizace. A proto bychom měli respektovat nástroje jednotlivých institucí, komise nám nikdy nedělá problémy, když jsme žádali o interní setkání, ale problém je prostě ten, že my zveřejňujeme jejich problémy. Jako kdyby to byly naše eh, dokumenty, ale to jsou interní dokumenty komise. No, kdybychom si zveřejnili veškeré interní zápisy našich frakcí, tak bychom taky asi každý rok měli článek ve špíglu co jste udělali s tím zveřejněním, k čemu to bylo. To vlastně se postaralo o to, že jsme se dostali do titulních stránek a jistě je to souvislosti s těmi kolegy či kolegyněmi. E, Takovou tu formu populismu nemohu akceptovat a pokud to chcete provozovat dál, prosím, pane man, servisy, dobrá, budeme takto postupovat i nadále, budou existovat zprávy, které vůbec nic nepřinesou a k ničemu nepovedou, protože nikdo nebude chtít ohrozit sám sebe takto ztratíme velmi užitečný instrument, nástroj, který je užitečný jak pro nás, tak pro komisi. Tedy pokud budeme 100 dodržovat podmínky, které jsou nám dány, tak to je jiný případ, ale to, co jste udělali v loňském roce, správné nebylo. Takto nepodpoříme ani fondy, ani občany, Eh, kteří mají používat eh, nebo ke kterým mají dospět ty peníze z těchto fondů. Když budete postupovat takto nadále, tak opět ztratíme další nástroj, který je důležitým administrativním nástrojem. Pokud si představíte, že by německé instituce postupovaly stejným způsobem, zveřejňovaly dokumenty německé kancléřky, Předsedkyně, ano. Musím říci, že to, co tady říkáte, paní kolegyně, prostě není pravda. Já jsem vůbec nic nezveřejnila. Ta schůze se konala s Devkem za zavřenými dveřmi a ten pracovní dokument nebyl na webové stránce, nebyl to veřejný pracovní dokument. A když pracujeme, ne, když pracujeme s dokumenty, které jsou nám dány k dispozici, respektive když bychom s nimi již nemohli pracovat, no tak by bylo nejlepší, kdybychom to tady prostě zavřeli. Já si toto právo nenech, nenech, nenechám vzít nikým, pracovat s dokumenty a činit si z nich závěry, to je náš úkol, kvůli tomu jsme zvoleni, alespoň já. A další je kolega Sarvama, prosím. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Mohl bych říci, a už jsme v tom znovu, ale neřeknu to, protože paní Ayla Sander vnesla populismus. To je to klíčové slovo. To je můj pohled na to. A je tragické, pokud někteří z nás se pokoušejí v tomto výboru se skutečně nechají unést populismem, protože přesně opak je to, co je potřeba a já plně podporuji, co udělá paní předsedkyně s tím dokumentem, protože je to přesný opak. My se snažíme vlastně stlumit plameny populismu. O to se snažíme, protože panem Manservisi, vy jste nám při, uvedl příklad Mali. A tím se dostáváme k jádru věci. Naprosto chápu, že je možná nemožné kvantitativně poskytnout doklady, důkazy, data o tom, jak postupujeme v nejchudších částech Mali, že to tedy skutečně pomáhá redukci budoucí migrace. To je v pořádku. Ale teď se dostávám k tomu populismu, k, Ines, se kterým jste přišla. Veřejnost, evropský daňový poplatník, bez ohledu na to, zda vyjde něco ve špíglu nebo ne, to, co slyší a vidí, tak si sami říkají, dostáváme to, co potřebujeme za naše peníze. A to je jediná věc, která nás zajímá. A já bych taky mohl být populistou a zeptat se právě tady. A já to udělám. Jenom, abych to dokumentoval. Můžete nám říci, když ne kvantitativní výstup, ale kvalitativní výstup, který dostáváme jako evropští daňoví poplatníci za delegaci například na Barbadosu. Mohl bych vyjmenovat 15 zemí. Proč máme lidi na Barbadosu? Co za to dostáváme? Co tím získáme? Co za dvě minuty nám řekněte, co nám přináší, že máme zastoupení na Vanuatu? Toto, toto jednání je na internetu, doufám, že se na to někdo dívá. Děkuji. Pane generální řediteli, prosím. Pokud eh, mohu říci, eh, pokud mohu opět tak, eh, pokud má opět, nemá být zneužita tak či jinak, tak musím odpovědět déle než za dvě minuty. Na Vanuatu nebo na Barbados, Barbadosu už nejsou delegace. Bylo to eh, regionalizováno na Fidži a na Barbadosu. Tam děláme třeba následující věc. Iniciativy, která se týká realizace eh, závěru COP21 na tomto malém obchodě, diverzi, na ostrově diverzifikace a snížení klima, eh, snížení skleníkových plynů. Tak postupujeme na tomto malém ostrově. Také se snažíme o konverzi zemědělské výroby, která byla dotována Evropskou unii díky cukerním protokolům a chceme vlastně dosáhnout konkurenceschopnosti. Postup středně příjmové země, jako je Barbados, možná ne přímo Barbados, ale jiné, tam se snažíme být součástí realizace cílů udržitelného rozvoje, které jsou celosvětové, týkají se všech, například snížením sociální nerovnosti. A velmi často to vede k nerovnosti v zemích v různých regionech. Takže to jsou jenom tři příklady za dvě minuty. A určitě bych eh, o tom mohl mluvit a rád o tom budu mluvit déle. Takže děkuji vám mnohokrát. Ale to přesně potřebujeme. A já chci doplnit následující. Nic než absolutní transparentnost nepomůže a jsme na jedné lodi a o to se tady snažíme. Stoprocentní absolutní transparentnost. Děkuji. Kolega Zdechovský a potom pan zpravodaj. Vážený pane generální řediteli, já se nebudu pouštět do této debaty, která tady byla předtím, nicméně vaše poznámka o tom, že jsme se přestěhovali z Barbarosu na Fiji, je opravdu, opravdu pro mě legrační. Omlouvám se a určitě to, co tam děláte, je excelentní práce. Já jsem byl v Mongolsku, tam třeba teďka Evropská unie směřuje poměrně velikánskou pomoc a tam zastoupení nemáme a operujeme ho z Číny, bohužel, bohužel sypeme tam poměrně velikánské množství prostředků, řada členských států ze střední a východní Evropy mají historicky historicky velmi úzké vztahy z Mongolska. Řada Mongolů pracuje i ve, ve státech Evropské unie a my tam prostě zastoupení nemáme. A takhle mi to přijde, že to je prostě v mnoha věcech. Uh, Eh, já nebudu kritizovat, já opravdu jsem se setkal s evropskými zastoupeními, s evropskými ambasádami, které jsou lepší, které jsou horší, některé jsou úplně šílený a některý zaměstnanci si jezdí na tyto ambasády eh, v pátek, je prostě na ambasádě nenajdete, protože jsou někde u moře se potápět. Ale myslím, že to do téhle debaty úplně nepatří. Ale nicméně bych vám chtěl říct, aby jsme opravdu opravdu pro příště v této debatě měli nějakou strategii. Já bych chtěl vědět opravdu nějaký, vidět strategický, strategický plán. To jsou peníze evropských poplatníků. A já se nespokojím jenom s takovýma obecnýma odpověďma. Ano, vemte si klidně víc času, odpovězte nám písemně. Řekněte, že třeba tu informaci teďka nemáte, ale neodpovídejte tak, jak dneska odpovídáte. Mně to přijde nedůstojný a přijde mi to strašně úsečný. Já si myslím, že bychom tu debatu měli zvěcnit. Naše předsedkyně, myslím, nezveřejnila vůbec žádné eh, důvěrné dokumenty. Prostě výroční zprávy, které vypracovaly vedoucí delegací EU, vyhodnotila a já v tom nevidím vůbec žádné porušení, žádné zásady důvěryhodnosti. A v neposlední řadě to byl jeden z úkolů pro delegace EU v zahraničí. Aby tedy ti, kteří jsou přímo na místě, se prostě starali o to, co se dělá v těchto lokalitách s evropskými penězi. Nic si nepředstídejme. Dříve, když jsme měli nějakou reprezentaci někde zastoupení EU, ptali jsme se, co se tam dělá vlastně s těmi penězi na rozvojovou pomoc, tak ti diplomaté samotní vůbec nevěděli, co se děje té zemi, ve které byli akreditováni. Takže tady jde skutečně o tu tak často zaříkávanou koherentnost evropských politik napříč veškerými situacemi. A podle mě je to správné. DJ Devko říká, my sedíme v Bruselu. Spolupracujeme třetími zeměmi či jinými organizacemi a pak eh, na to poukázal pan eh, generální ředitel, říkal, že 50% je to prostřednictvím organizací OSN, tedy těch projektů, 10% projektů se Světovou bankou, takže Evropská unie není členem OSN, to jsou pouze členské státy. OSN má svůj vlastní evoluční a e, systém a systém vy, vy, jak si zúčtování, ale je to z našich peněz a já prostě chci vědět, zda se těmito penězi docílí toho, co my jsme chtěli jak jsme hodlali je tedy použít a k ničemu jinému to celé nemá, ne, nemá vést, to je jediný účel. A pokud to skutečně povede k tomu, že spolupráce institucí, které, se do toho, které jsou do toho zapojení ze strany EU, se zlepší, no tak o to lépe. Ale tady, myslím, před námi ještě kus práce. A pokud některé nevládní organizace křičí, protože jejich obchodní model či chování se nyní dostává na veřejnost, no tak já proti tomu vůbec nic nemám. No, já si myslím, že asi to ukončíme. A takže ještě krátce bych dala slovo panu Manservisimu, prosím. K Mongolsku mohu říci, že při otevření naší delegace jsem předal otázku kolegovi z SVČ. Pokud jde o lepší řízení spolupráce, tam plánujeme vlastně eh, vzít jednoho pracovníka z Pekingu a přesunout ho do Ulanbátaru, abychom měli lepší přehled o situaci a také o tom, jak jsou vynakládány naše prostředky. Ale systémově se musíme podívat na to, kolik to stojí, a co se týče nákladů a možného přínosu. Pokud je o mezinárodní organizace, jednoduše chci říci, a uvedl jsem příklad MMF a Světové banky, systematicky uplatňuji test přidané hodnoty a nikoli pouze prosté výdaje. A určitě se tak dělo a bude to ještě přísnější. Existuje spousta příkladů. Potravinová krize před několika lety. Tam jsme jednali v partnerství s OSN a podařilo se nám vlastně zařídit, aby lidé přestali hladovět a aby nebyli vystaveni riziku hladu. Když se podíváme na globální fond pro AIDS, tuberkulózu a malárii, eh, infekce AIDS eh, a dostupnost retrovirů narůstá, AIDS klesá. To, tím se můžeme dostat opravdu hodně daleko. A já už jsem řekl, že se nechce vyhýbat této diskusi, ale pokud tato diskuse bude znamenat vlastně přístup k, k některým eh, interním dokumentům, anotovaným zprávám, které, dostávají, které podávají vedoucí delegací. Já jsem připraven nalézt lepší způsob, abyste mohli dělat svou práci. Ale není to úplně stejné, protože potom se vlastně tento postup trochu mění. A vedoucí delegace delegace se nezodpovídá parlamentu, komise se zodpovídá parlamentu, takže tam musí být určitý manévrovací prostor, abychom mohli vytvořit eh, analýzy neúspěchu, hodnocení a pokud máme dále jednat, abychom zjistili, co dělá každá delegace, abychom byli schopni vlastně nastavit eh, potřebnou kvalitu a užitkovost u každého projektu, tak o tom jednejme ale chceme vám umožnit, abyste, tak jak už to bylo řečeno, abyste mohli lépe obhajovat ne snad každou rozvojovou operaci, protože tam mohou být i nejspěchy, ale skutečně existenci a význam. Když hovoříme o tom, co splňuje naše generální ředitelství, ale utočit populisticky eh, musí být za to v úvahu, ale máme společný zájem na tom být informováni, být přesvědčeni, ale také považovat ty výdaje za relevantní. A potom, co se týče kvantity, tak o tom rozhodujete vy, vy jste rozpočtový úřad. A jsem připraven o tom jednat dále. Uvádím krátkodobé příklady, mohu, mohl bych uvést ještě další. Děkuji. Ano, hodnota peněz. A to se tady snažíme. Snažíme se to sledovat. Takže pokračujeme a bílým slonem v sále, to je otázka migrace, která celou dobu vlastně byla tak nějak stejně se tam objevovala v pozadí našich debat a proto vám ráda dávám slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, budu pokračovat anglicky. Připravil jsem se v angličtině, aby to bylo velmi stručné je to vlastně poprvé, kdy zde hovoříme, minimálně já jsem zde poprvé, abych hovořil o výroční zprávě o činnosti DG Home a v roce 2015 do jisté míry byl obratem v této politické oblasti, jak u migrace, tak u oblasti bezpečnosti. A zpráva samotná eh, řeší prostředky v letech 2006 až 2007 až 2013. To jsou ty takzvané pevné fondy. A abych to zestručnil, v mé výroční zprávě o činnosti jsem předložil tři výhrady. Jedna výhrada se týká skutečnosti, že DG Home byla reorganizována a předseda Juncker nám uložil eh, provádět bezpečnostní výzkum v DG Home a kvůli tomu jsme uvedli běžnou výhradu u výzkumných generálních ředitelství. Máme tam řadu tlumicích opatření a snažíme se, že aby program Horizont 2020 nám pomohl řešit celou řadu problémů, které nastaly v sedmém rámcovém programu. Druhá výhrada, kterou jsme uvedli, se týká reziduální chybovosti v neauditovat deauditované eh, části. A to je také vlastně dědictví mého předchůdce. Ta chybovost se snížila poměrně značně, ale jsme stále na dvěma procenty. A i tady máme výhradu a máme také uh, eh, tlumící opatření, která jsou realizována. Tady vlastně máme obrovskou novou populaci příjemců a politik a je třeba provést výraznou osvětu, abychom zajistili, že prohlášení o nákladech a všechny tyto věci jsou vyplňovány správně. A třetí výhrada je velmi omezená a týká se souvislosti eh, s vlastně dobrou pověstí a rizikem v tomto směru. Eh, mysli, členský stát, který znám nejlépe, zjistil, že řízení prostředků zde není adekvátní. My to v současnosti vyhodnocujeme, ale to už bylo vlastně zmíněno ve výroční zprávě a proto tu máme tu třetí výhradu. Máme tu klíčové výkonnostní ukazatele, my jsme je změnili. Ty, které máme ve zprávě za rok 2015, nebudou stejné jako příští rok. A možná i to, abych mohl vysvětlit, protože jsme zjistili, že klíčové výkonnostní ukazatele, které jsme měli, byly do jisté míry neschopné nám poskytnout odpovědi protože byly příliš zaměřené do budoucnosti. V některých případech jsme získávali odpovědi, někde ne a záviseli na výsledcích nových programů. A proto je celková situace taková, jaká je. Omlouvám se eh, Joe Macharovi, který je bohatší nyní, než jsem já. Minimálně pokud jde o eh, výroční zprávu já se velmi rád vyjádřím k těmto otázkám. Mm, ano, to je pravda, vy jste tady dnes poprvé a pan kolega Mašáno také. Zrovna tady děláme takový špatný obrázek, to je mi líto. Slovo má pan zpravodaj celé. Já děkuji mnohokrát. DG Home eh, bylo velmi <coughs> přilepšilo 2015 získal na důležitosti teroristické útoky, migrační krize a tak dále. Závazky a plavby byly navýšeny o 60%, takže celkově je to více než 12 milionů eur. Personál byl také navýšen a zpráva o činnosti Evropské migrační agenty zřizování hotspotů akční plán pro readmise a balíček pro hranice. A proto se vás ptám, Myslíte si jako generální ředitel, že ta opatření jsou dostatečná adekvátní ve světle výzev, kterými, kterým čelíme v důsledku migrační a uprchlické krize? Některá opatření již mírnila, ale překonána ještě není, takže máte pocit, že máte dostatek peněz a personálu a jak hodnotíte výsledky, kterých již bylo dosaženo a jak hodnotíte počet partnerství pro mobilitu a založení Eh, toho nástroje Mobility Partnership. Eh, hovořili jste, že pouze dva fondy dostali výhradu Evropský fond pro integraci příslušníků třetích zemí a Evropský uprchlický fond v Německu. Tyto výhrady souvisí se signifikantními slabinami v systému, ale nemají žádný dopad finanční na rok 2015, neboť nebyly vyplaceny žádné platby. Ptám se tedy, v kterých členských státech byla chybovost vyšší než 2% a jaké nedostatky a chyby jste zjistili v Německu, jak jste tu situaci vyřešili, jaké byly ty korektury, jaké závěry jste z toho vyvodili i ve světle chování německé spolkové vlády během uprchlické krize a říkali se, hovořil se o tom indikátoru nákladové efektivnosti, že jste ho změnili. Mohli byste to poněkud rozvést, jak tedy probíhá kontrola efektivnosti nebo jak ji plánujete a můžete ve světle konce programu říct něco k té mezeře, která vznikla mezi závazkami a platbami? Děkuji, děkuji. Děkuji i za to vaše staka. To bojovné není možná, promluvím německy, co se týče těch opatření, která byla přijata. Myslím si, že komise v tím způsobem, jak zareagovala na uprchlickou krizi a na bezpečnost, na bezpečnost v Unii, jak se na to soustředila během eh, posledních 18 měsíců, že to bylo dobré. Já jsem na generálním ředitelstvím dostal asi o 150 více procent zdrojů než eh, obvykle. Takže se je jinak než ve všech ostatních eh, generálních ředitelstvích, kteří byli se, který tam bylo spíš seškrtáno. My tady velice inventin, intenzivně, a to uvidíme v příští době, velmi intenzivně posilujeme agentury, ty jsem dosud vůbec nezmiňoval, ale to je, myslím, velmi důležitá věc, protože máme celkově šest agentur, které jsou činné v této oblasti. Pouze abych jmenoval ty nejdůležitější EASO, Frontex a Europol. Frontex, tam máme obrovské navýšení prostředků, které povede k tomu, že mm, budeme mít asi tisíc pracovníků Frontexu v roce 2020 a momentálně také posilujeme velmi Europol a E, také pracujeme na právním nařízení pro EASO. Veškeré tyto záležitosti tedy probíhají a poněkud otevřená odpověď na vaši otázku. Běžíme velmi rychle, enormně rychle a nejsem si jistá, běžíme dostatečně rychle. Já si myslím, že to víte i vy jako poslanci, že v mnoha oblastech prostě i ten způsob, jak eh, ty požadavky, které na nás kladou členské státy, respektive členské státy by měly být aktivní také na národní úrovni a to mě vede k těm hotspotům. Hotspoty v zásadě nejsou nic jiného než eh, opatření EU pro to, jak pomoci členským státům přímo na místě nějakým způsobem se vypořádat s tou uprchlickou krizí. Takže máme tam experty na asilové právo a také na zprávu hranic, řízení hranic a také jsme zmobilizovali policii. A pravděpodobně během příštích týdnů budeme mít zprávu od Evropského účetního dvora, který analyzuje hotspoty jak v Řecku, tak v Itálii a pravděpodobně se z toho ještě budeme muset poučit z této zprávy. Ale myslím si, že poprvé jsme vytvořili velmi zajímavý nástroj, který velmi jde nad rámec toho, co se normálně očekává od Evropské unie. Co se týče partnerství pro mobilitu, zde jsem toho názoru, že a Můžete se to dočíst ve zprávě, do jaké míry vše to narostlo. Ale tady jsme, myslím, v jiné fázi. Pravděpodobně by pan Man Servisi o tom mohl si mnohem více. Když jsme nyní ve fázi, kdy se snažíme naši zahraniční migrační politiku zcela jinak postavit, než jak jsme to měli v rámci těch partnerství pro mobilitu. Pojem kompakt Snažíme se provozovat integrovanou holistickou politiku s třetími zeměmi, která se pokusí využít veškerých prostředků, které máme na úrovni EU, ale také na úrovni členských států. Tak, abychom mohli s třetími zeměmi eh, vybudovat jiné, jiný typ migračního partnerství. Prostě tehdy byla ta idea, jaká byla, ale to, co nyní děláme, je mnohem důležitější. Právem jste uvedla, že co se týče zjištěných nedostatků v řízení fondu v Německu, že to nemělo vůbec žádné finanční dopady. V roce 2015 momentálně evaluujeme, vyhodnocujeme ty zprávy a pak s německými partnery o tom budeme hovořit, jaké korektury budeme muset provést, tak abychom chránili rozpočet Unie. Pak byly tři další státy, které, kterých se to také týkalo, ale tady se uplatnila pravidla de minimis, já je můžu jmenovat, byla to Česká republika, Polsko a Francie. Tím se, myslím, vyčerpal a zodpověděla veškeré vaše otázky. Ještě ta mezera s těmi mezi platbami a závazky. Tady vidíme tento problém. Máme enormní nárůst takzvaného eh, řízeného managementu, stíleného řízení. A my hovoříme o programech, eh, o kterém budu pravděpodobně psát ve svých zprávách o činnosti v roce 2016-2017. Ale tam uvidíte, že na začátku byly velké problémy v mnoha členských státech s tím prostě, jak správně udělat ehm, ten správný orgán, který pak může vyplácet ty prostředky, pak máme školicí programy, tomu se momentálně velmi intenzivně věnujeme. Chceme tady dobře připravit členské státy, ale máme tady pravděpodobně podobný jev, který jsme měli i v jiných programech, kde jsme měli stílené řízení, a totiž, že členské státy, neboť to jsou většinou jiné, jiné orgány, to jsou většinou ministerstva vnitra, a ty se skutečně to musí nejdřív naučit, naučit, jak se zachází s evropskými penězi. A my na to nyní momentálně pracujeme. Děkuji, já jsem se sama zařadila na seznam řečníků. Pokud se podívám na počet programů ve vaší oblasti, tak skutečně se můžeme pouze divit toho, kolik toho je ve světle těch relativně malých částek, o které jde. Je nějaký plán na to, jak to změnit, nebo to musí vše takto zůstat? A pak to nové směřování rozvojových programů, o kterých jste, ho, jste hovořil. Jak si to máme konkrétně představit? To je totiž něco, co nám jde také, že se musíme snažit, aby ty věci prostě mezi sebou sou, souvisely. A vy tady máte také kolegu a když zasahuje do vašeho rozpočtu také, jaké nové směřování evropských programů si představujete, jak to přesně vypadá, jaké je vaše konkrétní možnost spolurozhodování nebo mezi NIR a DigiDevco a dalšími. Nevím, zda vy budete mít to nejvlivnější místo, takže prosím, podělte se s námi o vaše zkušenosti. Děkuji. Děkuji, tak je krásné, že jsme tady dva. To můžeme téměř eh, odpovědět také oba dva. Ale nejdříve, co se týče počtu programů. Ve fázi 2014 až 2020 jsme radikálně zredukovali počet programů. Už máme v podstatě pouze dva. Máme program, ten fond pro azyl, migraci a integraci a pak máme Fond pro vnitřní bezpečnost. Tady už máme lepší koncentraci, zároveň ty prostředky byly velmi navýšeny v této oblasti, takže pan Cele to už, myslím, říkal, momentálně s veškerým tím navýšením, které jsme dosáhli, je to více než 12 miliard. Pak ještě, ale bychom k tomu měli připočíst agentury a tak dále, ale celkově si myslím, se tady pohybujeme směrem kdy skutečně budeme mít rozvinuté nástroje. Co se týče třetích zemí, tady mohu pouze podotknout, že je to také souvisí s otázkou personální kontinuity a spolupráce. Dříve jsem byl na DG Enlargement a tedy měli jsme spolupráci. Ta byla velice dobrá. Nemohla být lepší, byli jsme skutečně velmi propojeni, spolupracovali jsme se a Jistě, prostředky DG NIR skutečně jsou potom mobilizovány DG Devkem společně s třetími zeměmi. Co se týče prostředků pro DG Home, tak eh, to jsou spíš takové malé prostředky, někdy to, někdy to možná podpoří nějaký projekt nebo studii proveditelnosti, ale velmi intenzivně Spolupracujeme také se všemi komisaři a velmi se koordinujeme. Čas od času je to paní Mogherini, čas od času je to pan Avramopoulos, čas od času je to pan Hán a další, kteří pak je tedy řeknou, dobrá, tam tedy půjdeme a budeme vyjednávat a pokud se vyjednává na úrovni komise či na úrovni SVČ, tak je tam někdy pan Mancerviči, který vede delegaci a jede tam, nebo jsou tam lidé ode mě, nebo je to obačně. Já si skutečně myslím, že momentálně to funguje lépe, než kdy, kdykoliv dříve. Předsedkyně, jak si to mám představit? Ty programy jsou přeci stanoveny, ty alokolace tam jsou už od začátku, ty závazky tam prostě už jsou, to je hotové. Kdy tedy konečně může, můžeme počítat s tím, že se ty peníze skutečně přesunou směrem k té linii, kterou jste popsal? Kdo tedy z obou pánů by se obětoval? Mohu-li přispět Víte, protože my sdílíme mnoho společných zkušeností v této věci. Abych uvedl příklad. Za prvé tady byl odkaz na partnerství mobility v rámci kompaktu kompakty jsou vlastně vnoučata paktu o mobility, tedy jde o sladění dvou potřeb. Jednak pro třetí země, aby měli lepší přístup k našemu prostoru a my, abychom postupovali e, řízeně vízovou eh, liberalizací nebo vízovým usnadněním a eh, tak dále. Ten, toto eh, partnerství mobility, které nemá samostatný rozpočet, ale jak si tedy čerpá z rozvojového rozpočtu a rozpočtu generálního ředitelství pro vnitro. A uvedu příklad. Eh, například návraty eh, migrantů. Na to jde rozpočet generálního ředitelství Home i národní rozpočty a my v rámci těchto kompaktů s e, financemi na rozvoj, jakmile ti lidé se vrátí do země, tak my s těmito financemi jim pomáháme v integraci do společnosti, ve vzdělávání, protože to jsou vlastně e, lidské příběhy, příběhy selhání a obětí, e, jsou to lidé, kteří vlastně ve svém životě eh, zaznamenali určitou diskontinuitu eh, ve vývoji. Takže eh, když ehm, je navracíme a jakmile tedy vystoupí z letadla, tak se my financemi o ně postaráme. A tady nám pomáhají například styční důstojníci pro migraci. To se netýká e, rozvoje, ale je to určitá e, funkce, která také e, přispívá k regulaci těch toků migrantů. A také je nutno samozřejmě v té příslušné zemi původu mít dobrý, solidní systém řízení hranic a hraniční ostrahy. To není vždy snadné, ale snažíme to Snažíme se o to, Eh, různými synergiemi a budujeme tak kontinuitu. Takže ty cíle jsou jakousi hnací sílou nebo hybnou sílou a toto je příklad, který může táhnout. Just perhaps, um, uh... Ještě bych dodal, je to metoda pokusu a Eh, selhání, ale my se snažíme na různých místech uplatňovat různé politiky. Politiku a nelze uplatňovat politiku, která by nebyla šita eh, na míru. Když se podíváte na eh, Turecko a dohodu o eh, přesídlování, eh, tak eh, něco obdobného se, o něco obdobného se snažíme s těmi kompakty, ale na straně druhé je to i něco jiného, protože tady jde o zcela jiné prostředí. Takže ve všech těchto politikách se snažíme o jakési eh, vlastně sladění, respektive o eh, řízení té migrační politiky eh, v jednotlivých odvětvích, ať už je to zahraniční politika, rozvojová politika, bezpečnostní politika. Je to tedy něco, o co se snažíme. Kdybychom nedělali nic, bylo by to mnohem horší. Děkuji. Děkuji za vaše odpovědi. Mám ještě jednu otázku která nás trochu vede zpět k té debatě, kterou jsme vedli před chvílí. Eh, existuje fond mimo evropského rozpočtu, to je Evropský rozpo... rozvojový fond a ten skutečně pro, po, pracuje s regionálními programy již celá léta, ale tady Eh, stanovujeme, zjišťujeme, že bohužel v těchto zemích je migrace a tak dále. A proto tyto programy mají problémy s realizací. Nebylo by možné tento fond silněji použít pro tu preventivní práci nebo aspoň pro tu pomoc, abychom v těm zemích, kde máme vnitřní vysídlování, kde, nebo, nebo odkud lidé prchají, jsme poskytli pomoc prostřednictvím tohoto fondu a zapojili ho silněji než dříve do celkové strategie. já mám takovou dodatečnou otázku. Hovořili jste o regionálních fondech uvnitř EU nebo mimo EU? Mám tím na mysli Evropský rozvojový fond, ten se věnuje třetím státům. Částečně je, e, to bylo převedeno do Afri- Svěřeneckého fondu pro Afriku, ale mně šlo o to, že by bylo možná to celé znova přeprogramovat, e, to využívání toho Evropského rozvojového fondu. Tento nástroj eh, vznikl k tomu, abychom eh, tady v zemích řešili, řešili krátkodobá opatření eh, proti ilegální migraci a obchodování s lidmi a také dlouhodobá opatření, to znamená řešení příčin migrace. V rámci těchto dvou komponentů propojujeme to, co děláme interně, eh, krátkodobě eh, příklad těch eh, navrácených migrantů je tedy dobrý příklad, protože to je v souladu se zákonem. Jakmile se ti lidé vrátí do svých zemí, tak jak jsem již uvedl, my se o ně staráme z hlediska rozvoje ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, jako například OSN, která má mnoho zkušeností a také také ve spolupráci s místními nevládními organizacemi, aby byli integrováni do komunity, aby měli přístup ke vzdělání, aby mohli ukončit odborné vzdělávání, aby se opět sloučili se svými rodinami, což vůbec není snadné, aby si tedy uvědomili, proč eh, odešli a proč vlastně takto padli do rukou eh, převaděčů. To je klíčové a proto se také snažíme zasahovat do těch dlouhodobých systémů, to znamená odstraňování příčin uprchlictví, snažíme se eh, přispívat do rozvoje zemědělství v těchto eh, zemích ehm, a právě například z tohoto odvětví prchá mnoho lidí protože nemají obživu, ať už do sousedních zemí nebo směrem do Evropy. E, nyní pro vaši informaci, e, poté, co koncem listopadu předložíme ke schválení projektu, tak my jsme již vyčlenili jeden, jednu miliardu z 1,8 miliard, protože zdá se, že tento postup e, funguje. My předložíme pak i posouzení Evropské eh, radě, aby zhodnotila, zda je to správný přístup, případně bude eh, přeskoumán a eh, myslím, že čím víc o tom spolu budeme diskutovat, tím lépe, protože konečný cíl je jediný. Správně řešit problematiku migrace samozřejmě v důsledku krizové situace a pak z toho vytěžit eh, určitý přínos. Ale příliš často totiž reagujeme na otázky způsobem, který není eh, nejvhodnější nebo šitý a na míru. My se snažíme pracovat eh, integrovaně, a zdá se, že i partnerské země nás chápou. Na začátku kladli odpor, nyní už nikoli. Děkuji. Děkuji. Dostáváme se k závěru pan generální ředitel Mašádo, námořní záležitosti a rybolov. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, jsem rád, že jsem zde. Vzhledem k času se dostanu k hlavním bodům, které podle mého názoru stojí za zmínku v této fázi. Zaprvé, pokud jde o Evropský námořní a rybolovný fond, nemáme žádné výhrady nebo nedoplatky. Máme celkově za to pro výdaje DG Mare a naše výro, a výroční zprávu o činnosti máme v současnosti pouze jeden otevřený případ u jednoho členského státu z roku 2015. Tedy k dnešnímu dni výroční zpráva o činnosti obsahuje pět výhrad a z toho tři byly staženy a chceme stáhnout ještě čtvrtou. Takže jeden případ zůstává otevřený a pokud eh, tento členský stát eh, nepodnikne nápravné kroky, tak eh, provedeme při uzávěrce příslušné opravy abych tedy přednesl celkový obrázek. Vyplatili jsme 900 milionů euro v loňském roce. Většina těchto prostředků byla platby za, do období 2013 skrze 27 operačních programů. A roční riziko e, související s neoprávněností čerpání a Nezákonnosti je mezi dvěma celými dvěmi až dvě celými devíti procenty pro všechny výdaje, to, což je srovnatelné s rokem 2014. Avšak proběhnou eh, další kontroly v rámci procesu uzávěrky a po uzávěrce eh, rezidu, reziduální chybovost pro veškeré programy v EMF je pod dvěma procenty. To jsou tedy hlavní body, které bych chtěl teď zdůraznit. Mohu také říci, že kumulativní residuální riziko u rybolovného fondu na konci roku 2015 je 0,74%, takže dochází k pokroku. Neměli bychom podlehnout uspokojení a měli bychom se nadále snažit, co možná nejvíce. Děkuji. Děkuji a nyní pan zpravodaj. Děkuji mnohokrát, pane Mašádo. Chybovost vypadá velmi dobře, ale ve své zprávě sám zmiňujete několik případů, které úplně se tak nedrží této zásady. Například eh, kontrolní systém v pěti členských státech, tady máte výhradu Česká republika, Španělsko, Italsko, Rumunsko a Slovensko. Výhrady pro Českou republiku, Rumunsko a Slovensko souvisí hlavně s na vysokou míru chybovosti. Česká republika u vás je to od 0 2013 na 3,7 v roce 2015, to navýšení Rumunsko od 4,6 nyní 8,8%, Slovensko z 1,3 na 8,8% v roce 2015. Eh, podle vás eh, ani jeden členský stát eh, to neopravil. Takže proč tedy tady máte tu výhradu pro Rumunsko a Slovensko, kdy vyjde, dojde k tomu, že budou vysloveny ty opravy? A další bod. Eh, dohody o partnerství pro rybolov. V absolutoriu za minulý rok jsme vyslovili doporučení, respektive jsme předali doporučení ze zvláštní zprávy účetního dvora, kde mimo jiné se požaduje, aby se nadefinovaly regionální strategie tak, aby se zajistilo, aby dojednané protokoly byly v souladu s těmito regionálními strategiemi a dalším financováním z EU. Nad to se požadovalo lepší propojení plateb pro pří, za přístupová práva se skutečnými odlovy a museli jsme bohužel zjistit, že tady byly vyplaceny peníze předem a pak nebylo dosaženo eh, toho množství odlovu. Ovšem ty peníze pak nebyly vyplaceny zpět. Dále účetní dvůr doporučuje komisi, aby zavedla postup pro dohled nad veškerými kroky ve licenčním postupu a komise má zajistit, aby členské státy měli, využívali novou databázi od odlovech a tak měli spolehlivé kvóty pro odlovy, které budou ověřovány a aktualizovány. Je tady otázka, do jaké míry komise tedy tyto požadavky zatím splnila či ne. Děkuji. First, uh, uh, thank you. Uh, Děkuji. Pane Zelere k výhradám, které byly uvedeny v případě České republiky a Slovenska, nedošlo k nárokovaným platbám. DG Mare specifikovala nezbytné finanční opravy a Česká republika se zavázala oficiálně provést při uzávěrce tyto odpočty. Slovensko provedlo odpočty eh, u nároku k 31. květnu letošního roku. Rumunsko mělo provést finanční opravy, ale také připravit akční plán, aby eh, řešilo slabiny v kontrolním systému. A kontrolní orgán měl vyhodnotit tento akční plán a učinil tak pozitivně. Jiný otevřený případ, který máme, se týká Itálie, zejména využití fondu pro odstavování lodí. A tam byly problémy se způsobilostí některých plavidel, protože tam existují požadavky na funkčnost těch plavidel a po určitou dobu a ten výklad neodpovídal podle našeho názoru tomu, co byly, jaká byla kritéria způsobilosti. Takže v prvním případě výroční kontrolní zpráva z Itálie přišla pozdě a když přišla v červenci podle našeho názoru, tak byla stejně ne, neúplná. Tak jsme ji museli poslat zpátky a požádat eh, o opravy a doplnění oček- a slíbili, že dostaneme závěrečnou zprávu do konce měsíce, případně na začátku listopada. Uvidíme, v jakém stavu nám dojde a zda je nutné zahrnout výhradu pro Itálii na příští rok. Ale teď je asi trochu brzo pro závěry. Pokud jde o partnerské dohody. Ano, účetní dvůr zjistil, že ta částka, která je vynakládána pro přístup ke zdrojům neodpovídá zcela požadavkům těch eh, odlovených ryb. A partnerská dohoda je velmi důležitá. Je důležitým nástrojem pro podporu mm, udržitelného rybolovu. Proč? Protože máme přístup k rybolovným zdrojům eh, v třetích zemích, které mají velký význam pro evropské rybářské flotily, ale máme přístup pouze k těm zdrojům, které jsou přebytečné, takže tam vlastně nechceme přehnaně využívat místní zdroje. Další faktor těch partnerských dohod je obsahová částka je oborová podpora. My podporujeme rozvoj místního rybolovného průmyslu místních rybářství a chceme podporovat trvale udržitelné rybářství. A na straně příjemců velmi často je snaha získat finanční prostředky a za to se poskytuje vlastně přístup k rybolovným zdrojům. A to je předmětem vyjednávání. Od eh, zdeření této zprávy se snažíme opravit a snížit ty částky, které platíme za přístup ke, k rybolovným zdrojům, aby to odpovídalo skutečnému přístupu. A není to jednoduché, říkám to zcela upřímně, protože e, v zemích, kde jsme toto právě vyhodnocovali, naši partneři dospěli k závěru, že ty prostředky, které jim platíme, je nezajímají a určitě existují další země v jiných částech světa, v Asii, které by byly eh, připraveny zaplatit eh, bez dalších dotazů a bez dalších ohledů. A je to předmět vyjednávání, nalézt eh, tuto rovnováhu a je možné, že dojde k opravám do budoucnosti. A tyto dohody o partnerství vyprší, až jsou obnovovány. A během této renegociace se již snažíme začlenit i tuto dimenzi. Ale myslím, že je důležité, abychom nestratili ze zřetele, a to není omluva za to, že zde nemáme ten parametr hodnota za vynaložené prostředky, ale podporujeme udržitelné postupy v těchto zemích a snažíme se také o přístup k nadbytečným rybolovným zdrojům a je normální, že tyto země mají jiný pohled a dochází k úpravám, které budou nějakou dobu trvat. A je třeba, aby přístup k těm rybolovným zdrojům odpovídal množství ryb, které odvážíme domů. Ale to je v kostce tedy ano, budeme to zavádět, ale uvidíme, jaká bude reakce našich partnerů v průběhu renegociace dohod, které budou, které vyprší. Děkuji. Další zájemci o slovo tady nemám, takže na závěr pan zpravodaj. Pouze poznámka. Enada neustále eh, je nám vyčítáno, že moderní evropské, moderní evropská plavidla, to se týká pouze části evropské flotily, která působí v tři, ve vodách třetích zemích a loví ryby, zejména je to tuňák. Že tady tato plavidla mm, Eh, odloví více, než vlastně mají a pak, že to navíc ulovené nedeklarují a pak to jde na trhy ve třetích zemích za tu nějaká v Japonsku dostanete skutečně mnoho peněz. Existují nějaké ověřitelné výroky o tom, eh, že prostě to není pravda, takové to fíčicky, že tedy zaprvé evropská moderní plavidla neškodí eh, lokálnímu rybolovu v tom tedy toto řemeslo provozovat i nadále a dále, že ty odlovy jsou skutečně ověřitelné, že se přesně ví, co se odloví a že nedochází k tomu, že by se část těch odlovů potom prodávala na trzích z třetích zemí za vysoké ceny. Máme tedy kompletní přehled o tom, co se přesně odloví a hlavně kam to pak jde, ten úlovek, kam přesně. Ano, to je skutečně velmi důležité téma a chtěl bych zdůraznit dva aspekty. Za prvé, druhý jako eh, tuňák, migrační druh, tak eh, množství, které můžete vyloži, vylovit, je kontrolované. Evropská unie a členské státy, které se zabývají rybolovem, mm, eh, této ryby eh, podléhají limitům. Ale často se to přehlíží, ty limity. Nicméně mm, dochází ke kontrolám a ostatně Evropská unie je jedna z mála eh, uskupení, kde skutečně probíhají kontroly eh, přímo na lodích i v mezinárodních vodách. To znamená, když například loví eh, ryby v Atlantském oceánu nebo Tichém oceánu, tak tam podléhají inspekcím Evropské unie. Pokud hm, dojde hm, tedy se dozvíte o případech porušování, tak prosím dejte nám vědět, protože eh, my vedlivě dbáme na dodržování těchto pravidel. Já vám srdečně eh, děkuji. A chci vám také poděkovat eh, za to, že vaši spolupracovníci odpovědí eh, na naše, odpoví na naše otázky, které jste dnes zodpovědět nestihli. Tato výměna je pro nás velmi důležitá, protože je nutno, abyste věděli, že my čteme dokumenty vypracované eh, vašimi generálními ředitelstvími a, a zajímáme se o to. Určitě zůstaneme v kontaktu, eh, určitě se opět s některými z vás uvidíme a přejeme vám ještě hodně zdaru v práci a dobrou cestu domů a míníme to vážně. Nyní můžeme pokračovat bodem číslo 11, zvláštní zprávou Evropského účetního dvora číslo 12 lomeno 2016, využívání grantů agenturami. Naším zpravodajem je Denis de Jong a vítáme také eh, zástupce komise, pana Saciuse. Děkuji, paní předsedkyně respektive zástupce Evropského účetního dvora. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, je pro mě potěšením prezentovat vám tuto zprávu. Myslím, že těch 30 vteřin neklidu eh, nespůsobí příliš velkou časovou prodlevu, která by se protáhla ještě po 18. hodině. Tak dovolte, budu pokračovat. mým privilegiem bude se nebudu mluvit, mluvit příliš dlouze, protože máme dokument připravený s pravodajem, který je velmi informativní a skutečně prozrazuje všechny ty základní eh, principiální eh, témata. Já bych chtěl obrátit vaši pozornost na několik zásadních bodů. Za prvé rozsah auditu. Je velmi důležité uvědomit si, že my jsme kontrolovali pouze e, tu e, řídící část grantu. E, granty jsou stěžení pro dosahování politik a cílů Evropské unie, které provádí jednotlivé agentury, ale my neanalyzujeme socioekonomické dopady grantů. My se omezujeme pouze na eh, obecné otázky řízení a Druhý velmi důležitý bod je, že jsme vybrali pět agentur z eh, značného počtu agentur, které uplatňují tento finanční nástroj implementace evropských politik a to Vybrali jsme dva největší pláce, dva nejmenší pláce a jednoho středně velkého plátce abychom měli skutečně reprezentativní obrázek o situaci plateb a grantů. Myslím, že aniž bychom jmenovali či zostouzeli tu či onu agenturu, a aniž bychom zabrousili do přílišných podrobností řízení grantu v některých agenturách, což může být tématem eh, jiné diskuse, jiné analýzy, eh, tak jsme, myslím, eh, identifikovali několik obecných jevů, které by mohly být zajímavé pro budoucnost evropských agentur nejenom z hlediska tedy Evropské unie, ale také eh, z hlediska členských států, které uplatňují granty jako finanční nástroj. Takže celkový závěr účetního dvora byl takový, že auditované nebo kontrolované agentury vyplácely granty v souladu s pravidly. A to je jedna malá pozitivní zpráva tváří v tvář nevelmi přívětivého počasí venku dnes. Samozřejmě, že máme i určitá pozorování nebo zjištění a uvedu tři nejdůležitější podle mého. Za prvé se První pozorování se týká plánování finančních nástrojů, nejenom grantů. My jsme eh, zjistili, že ne vždy vybíráme nejvhodnější nástroje na dosažení politických cílů. Granty nemusí být vždy eh, těmi nejúčinnějšími prostředky. Někdy by bylo záhodno využívat veřejných zakázek. Někdy zase eh, poněkud jednodušších, jednodušších metod, například um, dohod o službách a tak dále. Co skutečně ale postrádáme, se týká vlastně rozhodování o tom, jestli granty jako takové jsou nejúčinnější metodou. Některé analyzované agentury mají i právní eh, omezení pro aplikaci jiných eh, metod financování svých aktivit. To bylo vzato v potaz a eh, proto opakují, nehodláme zacházet eh, do eh, podrobností praktik jednotlivých agentur a nehodlám nikoho tady obvinovat. Druhé téma se týká stádia implementace, provádění. Tady jsme eh, zjistili, že některé agentury agentury se pohybují v rámci finančního nařízení, ale jiné agentury zase mají samostatná eh, právní nařízení a někdy v nich postupy stanovené postrádají jasno, postrádají transparentnost, což může vést k porušování principu rovného zacházení s subjekty požadujícími granty. Někdy Například, když se najímají experti pro velmi naléhavé a klíčové eh, otázky, není dost pojistek nebo záruk proti potenciálním střetům zájmu. Z řady důvodů. Někdy pro nedostatek času, někdy eh, možná neexistují dostatečně jasná eh, pravidla. My bychom ale doporučovali, aby to tady byla sjednána náprava a aby auditoři mohli do toho hlouběji nahlédnout, do těch praktik a aby se na základě toho zlepšili interní nařízení, interní pravidla agentur. A za třetí velmi důležitým bodem a stěžením je monitorování nebo kontrola. Zjišťujeme, že agentury nemají dostatečné hodnotící systémy, a, a nedostatečně se tady měří efektivita, e, zejména z hlediska dosahování cílu. Tady se domníváme, že zákonodárci Evropské unie by mohli udělat více e, pro tento e, cíl a těšíme se na spolupráci s vámi v tomto ohledu, ale Shrnuto a podtrženo můžeme závěrem konstatovat, že obecně ty kontrolované agentury e, jsou v souladu s pravidly. Máme tady pět doporučení, které byly akceptovány e, auditovanými e, subjekty, které jsou připraveny je implementovat a také vítám závěry zpravodaje a jsme připraveni na eh, usnesení o udělení absolutoria. Takže děkujeme za pozornost a rádi zodpovíme vaše otázky. Děkuji mnohokrát. My hovoříme o mnoha penězích. 40 milionů eur, takže náš zpravodaj má není slovo. Děkuji, děkuji panu Sarvačesovi a třetím odvaru za zvláštní zprávu. Je zajímavá na řadu způsobů. Za prvé, protože Eh, řeší agentury a agentury jsou decentralizované a vždy si zaslouží zvláštní pozornost, pokud je o odpovědnost. A z tohoto hlediska je dobré, že byl proveden výběr, aby byl proveden audit eh, konkrétně pěti agentur různé velikosti. Takže získáváme eh, přehled o agenturách, které vynakládají poměrně hodně peněz a potom agentury, které mají menší finanční nároky a nástroje. Druhá věc je zajímavá o této zvláštní zprávě, že zdůrazňuje pozornost, kterou máme obecně v tomto výboru pro rozpočtovou kontrolu. Na jedné straně si přejeme eh, efektivní, nebyrokratické nástroje s nízkými administrativními náklady, ať už pro agentury nebo pro příjemce. A současně také jsme si velmi vědomi potřeby transparentnosti, zamezení střetu zájmu, zejména v případě, kdy se jedná o agentury vzdálené od Bruselu. A tam, je, tam se zaslouží bedlivější kontrolu. A také velmi často v tomto výboru jednáme o výkonnostním řízení vynaložených prostředků a nastává určité napětí mezi jednotlivými aspekty. Uvedu několik příkladů. Úplně rozumím, co je ve zprávě uvedeno, že třeba, třeba vždy provádět ex ante určitou představu toho, čeho chcete dosáhnout a tady se tento cíl plní. Ne všechny agentury mají na vybrano mezi granty nebo veřejnými zakázkami nebo dohodami o spolupráci, outsourcingem a, smlou- a smlouvami o službách. Ale je třeba říci, co si zde člověk přeje a účetní dvůr eh, konstatuje, že tak tomu vždy není. A nakonec, když se poměřují výsledky na základě výkonu, tak eh, to je také velmi důležité. Současně, když eh, uvedete, tak jako učinil účetní dvůr, že ne dost často se jde cestou veřejných zakázek tam, kde by to bylo možné, tak je třeba vzít také v úvahu, že postup evropských veřejných zakázek trvá dlouho a vyžaduje mnoho kroků a velkou administrativní zátěž. A proto, aby bylo možné jednat rychle a využít veřejné zakázky, zvlášť když existují alternativy, které jsou možné podle zvláštních postupů a které předpokládá finanční nařízení tak samozřejmě tam je třeba zamezit střetu zájmu a zamezit nedostatku transparentnosti, ale současně to může být efektivní opatření. Proto, abychom eh, dostali ten grant tam, kde je třeba. Takže doporučení účetního dvora si zaslouží naši pozornost plně podporuji, ale varuji před dvěma věcmi. Za prvé, aby v některých případech to nebyla agentura ale komise, která podnikne kroky, protože eh, nařízení pro agenturu umožňuje pouze granty a potom je třeba změnit tedy nařízení, a to je práce komise, aby umožnila veřejné zakázky nebo jinou formu nástroje. A druhé zjištění musíme vždy mít na paměti administrativní náklady a délku řízení, délku procedur což neznamená, že by zjištění účetního dvora byla méně relevantní a to říkám zejména u agentur. Odpovědnost je nesmírně důležitá a zahrnuje také výkonový reporting. A to mám ve svém pracovním dokumentu 14 odstavců. Věřím, že bude možné je také zohlednit v procesu absolutoria. Děkuji. Zdechovský, bitte. Děkuji, <clears throat> Nejdříve účetnímu dvoru za <clears throat> skvělou zprávu, že přináší tady něco pozitivního po dlouhé, po dlouhé době. Nicméně kontrolní výbor je taková organizace, která si vybírá jenom ty pikantnosti z toho materiálu, takže my tady stejně něco skritizujeme a ne, našli jsme tam spoustu věcí, který bychom chtěli samozřejmě na tom materiálu změnit. Nicméně chci říct, že od toho horizontálního pohledu vlastně discharge tohle to dává jiný pohled a dokonce bych řekl, že nám to trošku spojuje ten pohled na agentury a že byl ten pohled velmi potřebný. Já jsem velmi rád i za těch pět agentur, který jste, který jste vybrali, protože ty agentury svým způsobem reprezentují ten vzorek, těch, eh, těch eh, tří desítek evropských agentur a myslím si, že ten, kdo prováděl ten výběr, určitě udělal dobře. Dále chci poděkovat Denisovi de Jongovi, který říkal, že bude mít krátkou, krátkou řeč a já jsem se připravoval, jak tady doplním spoustu mých otázek, ale on mi některé mé otázky vzal, tak Denisi, příště se s tebou už nebudu na ničem domlouvat a, a přinesu svoje otázky sem do řečnického pole. Uh, já jsem myslel, že tady budou zástupci agentur, proto jsem připravil některé věci, které vyplývají z vašich závěrů přímo pro agentury, ale nicméně asi budu muset ty otázky týkající se agentur eh, adresovat přímo těm konkrétním agenturám. Tato zpráva, kterou jste zde řekl, není globálně překvapením, jelikož o užívání grantů agentur mluvíme na výboru KONT dlouhodobě v rámci v rámci eh, udělování eh, absolutoria. Dlouhodobě také říkáme, že za nejproblematičtější považujeme dle našeho názoru ex ante a ex post kontroly, které by měly zaručit maximální efektivnost a transparentnost vyplácených prostředků Moje otázka, která by směřovala na agentury, pokud by tu byly, zda můžou osvětlit ty důvody, proč upřednostňují tento finanční nástroj nad jinými a jak zaručí v rámci ex ante kontrol, že je užití těchto prostředků efektivní a transparentní. To je třeba věc, která mě osobně dlouhodobě, dlouhodobě zajímá. Některé agentury uh, už zlepšily způsob užívání uh, grantových prostředků, některé agentury stále na tom pracují. Uh, Dále by mě zajímala, zajímala odpověď na tu otázku, zda agentury v rámci ex post kontrol vyladily systém monitorování a reportování, protože při, při vlastně setkávání se přímo já navštěvu veškeré agentury, dal jsem si takový seznam, který chci navštívit do konce svého mandátu a opravdu to vidím jako jeden ze zásadních problémů. A poslední otázka, kterou bych měl, a tu, s tou mi možná můžete pomoct vy, um, jak vlastně agentury zajistí, aby granty plnily svůj účel a pomáhaly agenturám dosahovat jejich vytýčených politických cílů. To je to, co jste tady co jste tady zmiňoval. Mně mnohdy není jasné opravdu užití těch, těch prostředků a myslím si, že bychom měli, nebo komise by měla někdy lépe specifikovat třeba zadání, které po agenturách požaduje. A to byl vlastně můj hlavní příspěvek k této, k této debatě. Děkujeme mnohokrát. Budeme mít eh, také deadline pro otázky agenturám, takže možná tyto otázky, které nikdo nemůže zodpovědět, protože zde nemáme ani komise, ani agentury, eh, byste mohl tedy sepsat, a eh, my bychom jim to samozřejmě zaslali. Já si také nemyslím, že by ta situace byla nejšťastnější, ale protože je to horizontální zpráva, tak tady nemůžeme eh, nechat eh, si pozvat zástupce všech tří desítek agentur, ale jistě nalezneme nějakou cestu, abyste se vy k eh, odpovědím dospěl ze strany agentur. Děkuji, kolega Gajer. Děkuji mnohokrát nástroj absolutoria. Ano, ten mám k dispozici všichni a samozřejmě jménem absolutoria můžeme položit veškeré ty dotazy těm agenturám, zaslat je a měli bychom to také učinit. Takže nejdříve děkuji účetnímu dvoru a eh, za jeho zprávu a také děkuji Denisovi de Jongovi za velice vyváženou zprávu. Toto vše jsou návrhy, které sdílím, mohu je podpořit a podstatě žádné dotazy již nemám. Mám několik komentářů, které se týkají toho, kde bychom my jako výbor pro rozpočtovou kontrolu si měli zvážit, jak dále přistupovat k tématu agentur. Prozatím. Situace v oblasti agentury je velmi dynamická. V rámci toho, že se prostě politi- ty klíčové cíle politik mění, dostáváme nové agentury, například agenturu v oblasti telekomunikací či energií. Jiné agentury najednou tedy dostávají nové úkoly, například v souvislosti migrační krize a také nový význam, samozřejmě Frontex na prvním místě. Ten se naprosto mění. To vše může být provázeno problémy. Nemusí, ale může. A protože najednou tady musíme nutně volit jiný přístup k věcem a agentury dostávají jiné úkoly, nebo naopak se tady, tady vznikají zcela nové agentury s neskušeným personálem, no tak ty prostě pravděpodobně chyby dělat budou, to je přirozené a proto si myslím má smysl sledovat pozorně tento dynamický vývoj agentur, ale rovněž má smysl také to, abychom si společně zvážili, jak bychom mohli agentury, zejména ty nové, či ty, které mění svůj charakter, jak bychom je mohli podporovat při řešení jejich problémů. Jistě není to úkol Evropského účetního dvora, to samozřejmě ne, ale a tady se, se blížím kolegovi Zdechovskému velmi, je to úkolem komise, neboť tam má také ten přehled nad agenturami a je jejím úkolem, aby skutečně agenturám pomáhala. A v této souvislosti není pěkné, že v minulosti s tím pomocí toho redeployment půlu jsme měli situaci, kdy agentury byly nuceny seškrtávat personál. Já jsem se jednou bavil s generálním ředitelem jedné z agentur, který nutně potřeboval prostě určitého odborníka pro, určitou, pro určité úkoly, které prostě mu komise dala, ale zároveň prostě měla problém, protože Evropský parlament zjistil, že tehdy to problém v oblasti zadávání zakázek, jestli si správně vzpomínám, u agentur um, jak není řešen dobře, že tam neměli dost odborníků, takže my jsme jim řekli, ať si zaměstnají ty odborníky. A generální ředitel řekl, eh, já mám tady nyní volbu. Buď zaměstnám toho odborníka A, nemohu, protože prostě to neodpovídá finančnímu řízení, takže pokud hovoříme o personálním vybavení agentur, tak prosím nezapomínejme na to, že může vzniknout skuteč, skutečnost, že je prostě nutné, aby, že agentury, i, velmi malé agentury, prostě někdy budou potřebovat personál nový, například pro finanční management. A já si myslím, že to je správné, ale že to také znamená, že to nemůže vést tomu, že současně těm, současně těm agenturám nakážeme, že v rámci managementu agentur vlastně zavalují personál dalšími správními úkoly, které nic nesouvisí, jsou klíčové. Klíčovou činností té agentury. No tak pak nemůžeme od agentury prostě říct, že nemůže si tam plánovat další pracovní místa. A Nyní to, že by se to měla komise, ano, já to sdílím. Máme částečně velmi staré agentury, které mají zcela jinou organizaci než nové agentury. Denisi, děkuji za tu poznámku o tom, že pokud chceme změnit ta nařízení a pravděpodobně dříve či později prostě k nám mm, takovéto nařízení tady bude, které se bude měnit, tak pak, že musíme si dát pozor na to, abychom abychom změnili i to základní nařízení v odpovídajícím duchu, aby to celé jak si dávalo smysl. Děkuji. Dank. Děkuji. Máte slovo, prosím, za účetní dvůr. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Není už, co bych mnoho dodal. Já eh, souhlasím s argumenty, které byly vyjádřeny v pracovním dokumentu Denise de Jonga, je skutečně důležité, aby agentury, v tomto případě nikoli účetní dvůr, protože účetní dvůr eh, představují odborníci, kteří ex post analyzují, jestli bylo všechno v pořádku či nikoli a my bychom tento úkol měli provádět velmi důkladně až dogmaticky. Samozřejmě všichni musíme chápat, že musí existovat rovnováha mezi eh, komplexností, komplikovaností postupů a eh, cíly, kterých je nutno Eh, dosáhnout. Eh, někdy ty postupy jsou dražší, než si vy můžete eh, dovolit vynaložit na určitou politiku. My musíme tady vytvořit tu správnou rovnováhu. My tím mám na mysli všechny instituce, nejenom účetní dvůr, který nad tím bude vykonávat dozor velmi pečlivě, ale i zákonodárci, spoluzákonodárci, tedy rady, to jest Evropský parlament i na vysoké úrovni vaše eh, slovo mm, má velkou váhu, myslím, a určitě bude eh, vyslyšeno. Jako člověk mohu souhlasit s tím, co zde zaznělo, téměř se vším. Samozřejmě, pane Zdechovský, každý eh, musíme dělat svou práci a to oddělení odpovědnosti nebo příslušnosti je další princip, který je nutno dodržovat, abychom zajistili efektivnost organizace. Já eh, si přeji, aby Evropská unie byla jednou z nejúčinnějších, efektivnějších organizací na světě. Takže děkuji vám mnohokrát za přečtení této zprávy a děkuji také panu zpravodaji. Jestli, pokud vaše modlitba pomůže, eh, tak se budeme modlit i my za to, aby Evropská unie byla nejefektivnější. Pan zpravodaj, děkuji. Já budu stručný. Všichni souhlasíme s tím závěrem eh, tohoto setkání. Tu obci zaslání dalších dodatečných otázek eh, agenturám i účetnímu dvoru i komisi eh, považuji za správné a eh, děkuji všem. Děkuji, takže my pak také oznámíme odpovídající eh, termíny a uzávěrky. Tím jsme dospěli k závěru eh, schůze. Já děkuji všem, včetně zástupcům účetního dvora. Pane Grebnici, vy jste vytrval až do konce. Já jsem vás sice nepředstavila, ale nyní se s vámi alespoň rozloučím. Děkuji vám všem, že jste eh, zůstali až do konce a nyní budeme mít neveřejnou schůzi koordinátorů a všichni ti, kteří nejsou povoláni, nejsou oprávněni, aby zůstali, smějí nyní opustit sál. Já vám děkuji a veřejná část schůze je ukončena.